Eh, good morning, colleagues. Dobré dopoledne, kolegové, začneme. Místnost už je téměř plná. Takže je opravdu na čas, abychom začali. Takže nejprve přijetí pořadu jednání. Návrh pořadu jednání jsme rozdali 4. prosince. Pokud si nepřijete jakékoliv změny, považuji návrh pořadu jednání za přijatý. Sdělení předsedy. Já bych nyní rád přivítal na našem společném zasedání s výborem AFKO, tedy jde o společné zasedání výboru Jury a AFKO a, a e, vítám zde pana Hauregio, Bohužel paní Hybner jako předsedkyně ani pan Korbet jako spoluspravodaj nemohli dnes přijít, protože už měli jiné závazky a někdo přečte eh, písemné prohlášení pana Korbeta později. Přecházíme tedy i hned k bodu 3, což je výklad a provádění institucionální dohody o lepším zákonodárství. Já jsem spoluspravodaj za výbor Jury k tomuto tématu a řeknu následující. Jak víte, výbory Jury a Avko ustanovili pracovní skupinu, jejíž eh, práce tedy už je ukončená. A zjištění této pracovní skupiny budou výchozím bodem pro zprávu, kterou se píšou oba spoluspravodajové. Na základě zjištění pracovní skupiny bych byl rád, kdyby návrh zprávy se věnoval následujícím tématům. Ten seznam je poměrně dlouhý. Za prvé, předkládání vysoce kvalitní legislativy a význam dodržování principu upřímné spolupráce mezi institucemi. Znovu posílení výročního a e, multivýročního programování Unie v souladu s článkem 17 odstavec 1 smlouvy o EU zejména co se týče společných prohlášení a hodnotného přispění parlamentních výborů v tomto procesu. Dále hodnocení pracovního programu komise s přihlédnutím k zásadám subsidiarity a proporcionality a evropské přidané hodnoty tím, že trváme na jasném upozornění či poukázání na právní povahu každého návrhu a také na realistické načasování. Potom jde o transparentnost a politickou zodpovědnost, co se týče odpovědí komise na parlamentní žádosti o legislativní iniciativy podle článku 225 o fungování EU. hodnocení eh, dopadu, zejména tedy aspekty eh, evropské přidané hodnoty a také eh, systematické a závazné mm, zákony pro malé střední podniky a také testy konkurenceschopnosti v těch eh, hodnocení dopadu. Kromě toho jde také o transparentnost a nezávislost eh, Rady pro přeskum eh, nebo dohled nad předkládanými zákony. Potom obrana parlamentní pozice v delegovaných a implementujících aktech Kromě toho nesmíme taky eh, zapomínat na strukturovaný tok informací v kontextu legislativního procesu. Eh, potom je potřeba identifikovat takzvané pozlacování zákonů, eh, praktické uspořádání v souladu s mezinárodními dohodami, aby plně byly v souladu se smlouvami, tak jak to vykládá soudní dvůr s tím, že záměr změnit právní bázi mezinárodních dohod by měl vést k výměně názoru mezi třemi institucemi. Legislativní technika recastingu, přepracovávání a potřeba taky respektovat výsostní práva spolulegislátorů, tak jak je ukotvují smlouvy. Komise také provádí mm, výroční e, průzkum zátěže podniků, kde tedy e, komise by měla uplatňovat transparentní a ověřitelné metody pro sběr dat a e, zejména tedy brát ohled na potřeby malých a středních podniků a rozlišovat mezi zátěžemi tedy v, v těch návrzích, které komise předkládá a také eh, v tom, co předkládají členské státy. A konečně role parlamentních orgánů při monitorování a implementaci nové meziinstitucionální dohody. Já považuji tyto, tato témata za velmi důležitá, tak se těším na výměnu názorů s vámi všemi kolegové. A nyní paní Delvo přečte prohlášení pana Korbeta. Vážení kolegové, omlouvám se za to, že jsem se dnes nemohl dostavit. Děkuji kolegům poslancům i sekretariátu, kteří pracovali na pracovní skupině, která se věnovala tomuto tématu meziinstitucionální dohody o lepším zákonodárství. Proběhlo devět zasedání od května 16 do listopadu 17 Zaměřím se na to, abych vám poukázal na usnesení parlamentu, eh, které, na kterém jsme se shodli v této souvislosti. Je příliš brzy na to, abychom mm, se vyjadřovali k implementaci této dohody. Například vyjednávání o kritériích eh, mezi rozlišováním mezi delegovanými a implementujícími akty stále probíhá. Také práce v Evropském parlamentu na mezinárodních dohodách stále probíhá. V podstatě ten, ta otázka zátěže e, na základě nových zákonů je taky e, byla předložena teprve nedávno. Je teda potřeba se podívat, kde by mohlo být zlepšeno uplatňování meziinstitucionální dohody Každopádně tu eh, e, sociální dohodu bychom tuto chvíli neměli znovu otevírat. Děkuji. Nyní pan Karim. Děkuji Mady. Tady opravdu dobře předvedla Richarda, ale my jsme si vyslechli minulý týden osobně. Eh, na tom eh, zasedání minulý týden já jsem vždy podporoval žádosti o snížení Prahu proto, eh, pro eh, tedy spuštění hodnocení dopadu. Já si myslím, že by to bylo takto přístupnější, protože je to zdroj, který se nevyužívá dostatečně, je to hodnotný zdroj nebo nástroje, měli bychom jej využívat více. Taky si myslím, že by bylo dobré, aby hodnocení dopadu probíhalo i ohledně našich pozměňovacích návrhů. Já tedy žádám spolu zpravodaje, aby toto vzali v potaz. Já vím, že poslanci někdy váhají, když se navrhuje, aby na jejich pozměňovacím návrhu byla provedena, bylo provedeno hodnocení dopadu. Ale stálo by to za to, z mého pohledu, protože by to posílilo naši pozici ve vyjednáváních s radou. Rada zatím neprovedla ani jedno eh, hodnocení dopadu, pokulhávají tedy eh, v oblasti lepšího zákonodárství, takže pokud bychom prováděli my více hodnocení dopadu, Určitě by to bylo výhodou v dalších vyjednáváních s radou, protože bychom mohli lépe obhájit svoji pozici. Neměli bychom se tedy bát toho, že někdo vyhodnotí naše pozměňovací návrhy a eh, Kromě toho někdy probíhají ex post hodnocení ve chvíli, kdy je potřeba identifikovat problémy a řešit je. Já si myslím, že by bylo potřeba dělat toto hodnotí, hodnocení taky ve chvíli, kdy proběhnou všechna vyjednávání, tak abychom věděli, jaká je finální pozice, jaký bude jasný dopad. Taky by bylo dobré mít tato hodnocení o subsidiaritě a proporcionalitě, tam by se hodnotilo, nakolik návrhy, pozměňovací návrhy e, jsou v souladu s těmito principy, ale to by se mohlo zase využít později v těch vyjednáváních ve chvíli, kdy už ty návrhy byly dostatečně pozměněny tak, aby byly v souladu s těmito principy. Další konkurenceschopnost. Opět hodnocení Tady vlastně mm, by šlo o hodnocení takové příručky o konkurenceschopnosti a taky jsem rád, že e, komise provede ten průzkum o, tom, o té výroční zátěži a parlament by zde měl určitě mít klíčovou roli při identifikování cílů. Jinak si myslím, že by bylo dobré taky zlepšit spolupráci mezi institucemi, zvýšit transparentnost e, delegovaných implementacích aktů, a taky lepší sdílení informací a já se těším eh, na předloženou zprávu. Děkuji. Děkuji. Hm, zaznamenali jsme si vaše připomínky. Přeje si někdo další se vyjádřit? Není tomu tak. Uzavírám tedy tento bod. Děkuji vicepředsedovi eh, Avka za to, že mezi nás dnes přišel a vzhledem k tomu, že máme hlasovat v 9.45, uděláme si do té doby pauzu. Takže se setkáme znovu v 9.45. Yo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

So dear colleagues, can we begin? Prosím, začneme, začneme, budeme hlasovat. Sorry. to Yeah, yes, yes. Before that... A než tak učiníme, tak začneme bodem jedna, což je přijetí programu. A eh, chtěl bych vás informovat, že schůze koordinátorů dnes byla zrušena a bod číslo 8, eh, ten mm, vezmeme po bodu 4. Jsou nějaké námitky? Ne, takže program je tímto přijatý. Bod číslo 2, oznámení předsedy. Zde bych vás chtěl informovat, že koordinátoři se dohodli, že navrhnou eh, občanskoprávní ustanovení týkající se robotiky mm, mm, pro účely dialogu s dotčenými eh, zainteresovanými stranami. 15.12. zahájíme veřejné připomínkové řízení o správním právu. Takže eh, apeluji na členy, aby šířili tyto informace mezi občany, různými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty. Sekretariát je vám k dispozici, pokud budete potřebovat nějaké informace a zašle vám e-mail s datem, kdy eh, toto bude zahájeno a samozřejmě pře- přepošle vám další aktuální informace. Bod číslo 3. To již proběhlo. To bylo společné zasedání s výborem AFKO a to bylo v 9 hodin a nyní budeme pokračovat budeme pokračovat bodem číslo 4, což je hlasování. První hlasování se týká zprávy pana Andersena. A, A musíme elektronicky. Takže zahajuji hlasování. One more? Okay. Okay. Yes. Well, anyway, it has been uh, uh, clearly Ano, jasně přijato. 14 ku 0. Did you vote for or against? Vy jste hlasoval pro nebo proti? Dobře. So it's 15 So it's more than yesterday's Liverpool to, to, Spartak Moskva. Um, then we vote on... A teď budeme hlasovat eh, o zprávě paní Hautala. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Ne? Sorry, sorry, my... Omlouvám se, chyba. To je na odpoledne. Aha, tak jsem se spletl. To je konec. Konec hlasování. Prozatím. OK, OK. So, according to the Podle přijatého programu budeme pokračovat bodem číslem 8, eh, což eh, je pracovní dokument o, eh, o trojrozměrném tisku pořádku a jaké výzvy to znamená v oblasti práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. Slovo dostane naše zpravodajka paní Bergeron. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tisk Trojrozměrný tisk 3D, to není věc úplně nová. To vzniklo experimentálně již na začátku 60. let ve Spojených státech a rozvinulo se to v průmyslu. Především začal se rozvíjet od 80. let. Tisk 3D v podstatě je generický termín, který zahrnuje různé technologie, které umožňují na základě nějakého eh, počítačového souboru a tiskárny vytisknout fyzický předmět a bylo to eh, konfigurováno, aby se vyráběly prototypy. A dnes to je dost velká část trhu, když tato technologie 3D. 90% eh, tisku v podstatě je většinou plast, eh, pryskyřiční plast a nyní mm, i kov se objevuje na trhu, především ocel a hliník a dokonce i stříbro již se tiskne a určitě i jednou zlato a budou se moci eh, vyrábět třeba i šperky. A takže původně to bylo, jak jsem řekla, pro eh, ty průmyslové výrobky a jeden z velkých eh, problémů je, že se budou kumulovat různé materiály, aby z toho vznikly úplně hotové výrobky. To znamená výrobek, který bude částečně plast plastu, částečně z kovu a vlastně hm, já jsem vám eh, přinesla takové předměty, vypadá to takto a skutečně je to na milimetr nebo miliontinu milimetru přesné všechno a nepotřebujete nic čistit, očišťovat, začišťovat. Hned se to může dát na trh. To je mimořádná věc. A e, takže tato technologie je teď dostupná i veřejnosti, tudíž eh, uvádí se na trh eh, v tiskárny 3D, které mají k dispozici fyzické osoby a eh, i často se rozvíjí služby na dálku, kdy v podstatě ze, ze souboru online budete moci si na dálku nechat vytisknout nějaký předmět, který má špičkovou kvalitu. A šíření těchto tiskáren 3D Eh, eh, třeba v těch různých eh, laboratořích, fab labech, jak se tomu říkáte, kolaborativních laboratořích, to všechno, jak si tuto technologii dává dostupnou občanům a užívání skutečně má velký dopad na inovace a často na životní prostředí. Vlastně to když máte velkou průmyslovou tiskárnu, tak v podstatě můžete udělat jenom 100 eh, předmětů, které nestojí skoro nic, nebude to mm, spotřebovat žádnou eh, energii, nebude to potřebovat lidský zásah, takže je to efektivní. A zde jsou velká očekávání především v lékařství, kde tato technologie třeba bude se používat pro, eh, pro výrobu implantátů a protéz. Parfait. <laughs> Neumím mluvit pomaleji. En 3D, oui. Donc de la peau humaine. De... Takže orgány dokonce se budou takto tisknout implantáty a teď i hm, vlastně mm, poprvé tedy i e, umělé myši se vyrábí, nevím, co to je tedy, ale prostě e, bude mít ADN a podobně, stejně jako člověk, který to potřebuje, takže již nebudeme mít potřebovat, potřebovat ani rejstříky dárců, budou se třeba, pardon, e, bude se třeba tisknout ty umělé ledviny a podobně, takže nebude potřebovat dárce orgánu a třeba eh, se, sektor, sek, letecký sek, sektor také potřebuje, to je mm, další sektor, kde se lze, kde lze ušetřit vel, eh, hodně paliv, například Airbus již eh, experimentuje a tisíce komponentů teď se takto vyrábí a mm, nebo eh, průmysl eh, náhradních dílnů, dílů v automobilovém průmyslu, elektrospotřebiče, hračky, ty to také velice zajímá, tyto všechny výrobce a třeba eh, vyrobit si předmět z plastu, zatím z plastu, třeba mm, vašeho robotu, nebo mm, třeba půjdete do firmy jako Darty, tam požádáte o nějaký předmět, že si ho chcete objednat a oni vám ho vytisknou na tiskárně 3D a do 24 hodin vám ten váš předmět, který si nakonfigurujete, dodají a skanery 3D také více a více používají třeba muzea, kdy se rekonstituují, rekonstruují eh, zničené předměty nebo třeba eh, dělají se rekonstrukce archeologických předmětů, které jsou zcela identické, třeba byly předtím rozbité, poškozené a je možné třeba budhy rekonstruovat, eh, které zničil Daesh a podobně. To je vynikající. A velké otazníky, které teď toto před nás staví tento vývoj 3D v průmyslu. Zde mohou vzniknout velice konkrétní právní, etické, san, eh, zdravotnické, lékařské eh, otázky. V oblasti lékařství je to otázka protéz, reprodukce orgánů, takže to již Mm, mm, je otázka i etická, stejně, protože tady jde o legálnost přístupu k těmto, služ, těm, těmto službám a potom bezpečnost. Ta se především týká eh, automobilových náhradních dílů nebo eh, dílů do letadel či do či elektrospotřeby či do domácností, takže je to otázka. Nebo třeba zbraně Zbraně, to je další problém. Já doufám, že nikdy se nebudou tisknout eh, zbraně. Sice to vypadá jako sci-fi teď, zatím to prakticky ale nikdo neumí. Tisk 3D má další riziko, že se i eh, usnadní padělky, padělání předmětů. Ano, a to nejenom, že ty osoby, konkrétní osoby budou třeba moci mít tu výjimku, že si budou moci dělat kopie, privátní kopie, ale můžou se to ochopit různé organizované skupiny a takto produkovat padělky. A proto je nezbytné, abychom zabránili padělkům, tak je třeba mít právní rámec pro tisk 3D, tak aby ty soukromé osoby, které chtějí si třeba vytisknout nějaké dílo, nějaký předmět, aby se jim to podařilo, ale bez toho aniž by porušovali práva právo a bez toho aniž by porušovali právo na tantiemy. Tisk 3D to je, jak jsem řekla, na miliončinu přesný tisk, když máte třeba nějaké umělecké dílo, původní dílo, originál, který má eh, hodnotu originálu, tak to lzete, můžete okopírovat, včetně podpisu a potom nikdo ani ne, nezjistí rozdíl mezi originálem a kopií a to může znamenat velký problém. Já jsem na to velice citlivá vzhledem k mé předchozí profesi a lidé si neuvědomují, jaký dopad to všechno může mít. Je to dopad nejenom na hm, práva autorů, ale na hm, památky, na umělecká díla. Třeba někdo, kdo si koupil originál, třeba hm, v, v aukční síni Druo nějaký originální dílo si koupil a potom hm, lze ho okopírovat takto, jako třeba Rodena si můžete okopírovat a můžete si udělat svou další předmět, který je téměř autentický a vlastně hm, a lidé, třeba někdo si koupil takové dílo za tisíce, tisíce euro a potom najednou na trhu se zjistí, že jsou kopie a to sníží hodnotu originálu. To může zcela převrátit celý trh, podle mě. A, a všechno už jsem vám řekla, co jsem chtěla tak po, pojdu dál. Takže nás zajímají právní otázky, samozřejmě to je v kompetenci našeho výboru, týká se to práv duševního vlastnictví z důvodu toho, že lze personalizovat nějaký předmět a jde o občanskoprávní odpovědnost vzhledem k tomu, že ten výrobní řetězec je takový mm, zvláštní. Tady třeba, když by máte nějaký předmět a vy chcete si mm, e, na to přihlásit patent, tak vlastně to již nebude e, možné, nebude to e, takto spadat. Mm. A je třeba zde Eh, odlišit tisk doma, který je určen k soukromým účelím, tedy a tisk pro průmyslové účely, komerční účely a dodávky mezi eh, spotřebitelem a eh, průmyslovým podnikem a nebo mezi mm, podniky jenom. A samozřejmě i eh, to, že vše je přes počítačové soubory, tak digitálně, tak lze i měnit konfiguraci těchto předmětů. A to znamená úplný, mm, úplnou revoluci i ve fungování výrobního řetězce. Teď již máme soubory, které jsou k dispozici online. A mm, teď i eh, se zavádí ty takzvané participativní eh, eh, mechanismy spolupráce, takže zde si každý může personalizovat ty předměty. Třeba máte již ty soubory, které jsou v open source a které jsou k dispozici všem a ten můžete použít a třeba ten autor toho počítačového programu ani neví, že ten jeho program eh, se takto používá, uspůsobuje. A my jsme se již sešli z DG Connect, DG Justice a z toho vzešlo, že skutečně je zde velký zájem o tuto otázku a není pochyb o tom, že nyní existuje celý arzenál různých právních norem, které, lze, které mohou řešit otázku práv duševního vlastnictví nebo občanskoprávní odpovědnost a já myslím směrnici o aplikaci práv u duševního vlastnictví z roku 2004, boj proti podělkům z roku 2014, potom předpis o odpovědnosti za vadné výrobky z roku do eh, 85. Eh, eh, takže to všechno ale nemůže stačit vzhledem k vývoji tohoto tisku a já jsem se sešla s různými aktéry z průmyslu, z tohoto trhu, abych pochopila vůbec tu techniku výroby tímto způsobem. Oni mě informovali o problémech, konkrétních problémech, se kterými se potýkají. Já se vám přinesla pár příkladů. Třeba první to je tato pružina. Tato pružina eh, od eh, jednoho ševce. On to používá pro opravu obu, obuvy a je, vyšlo to z té tiskárny, ano. Takže on se orientoval na výrobu předmětů 3D, eh, to tak to vypadá, ono to nic nestojí, 0,10 centimů stojí výroba jenom a já, eh, když jsem s ním mluvila, tak on řekl, že vyrábí to pro jednu ženu, která eh, si se eh, eh, prostě rozbila si závěs ve sprše tého sprchového závěsu, si to rozbila ten úchyt, takže on to vyrobil a eh, on řekl, že to vyrábí tedy a prodali to za euro. Ona byla spokojená, takže to, ale to je prostě mm, ale předmět, který má eh, být závěsem pro těžké skleněné dveře a nikdo neotestoval, zdali je to odolné vůči teplu, zdali to unese a podobně. A teď, když té ženě ten závěs z toho skla spadne na hlavu, kdo ponese odpovědnost? A on to prostě vyrobil v té své tiskárně a ta paní eh, si s ním podepsala smlouvu v tom, že ten výrobce, tedy, který to vytisknul, není Eh, není odpovědný, nenese odpovědnost. Já si nemyslím podle francouzského práva, já myslím, že i jinde to prostě nemůžete si takto vzdát předem eh, eh, a uplatnění takového práva, že nebudete se domáhat svého práva, to nemůžete předem se vzdát. Takže v praxi to může znamenat tyto problémy. Ano, já jsem i navštívila já jsem s Franciskem, my jsme e, absolvovali takovou zajímavou cestu a my jsme navštívili Skoteo, to je výrobce, který vyráběl malé díly, malé díly, e, ne tedy pružiny do e, matrací, ale takové dekorativní předměty, vázy a podobně, velice hezké to, co vyrábí, protože ta technika jim umožňuje vyrábět zajímavé předměty, ale oni se orientovali teď na výrobu náhradních dílů a především náhradních lodní díly, které vybavují drony. Drony. No, to jsou malinké díly mm, do dronů, to vypadá jako nic. Ale ten výrobce dronu potřebuje tisíc dílů a nepotřebuje jich tisíc, ne, nepotřebuje jich sto tisíc, takže um, proto potřebuje takového dodavatele, který mu dodá jenom těch tisíc dílů. Um, a Skulteo dělá další věci, to je francouzský podnik, můžete se podívat na internet, ve, ve Villejuif eh, má sídlo a jsou to takový, takový velice inovativní podnik. Já jsem se jich ptala tedy. A zdali nyní mají nějaké právní problémy mezi sebou. A oni řekli ne, žádné právní problémy nemáme, protože tady jde obchod mezi podniky, podnikateli, takže tady si rozdělí tu odpovědnost a všichni jsou pojištěni, takže to je potom problém pojištění. Ale problém pojištění a odpovědnosti to nastane, až ty výrobky se budou prodávat soukromým fyzickým osobám. Tak mm, myslím si vlastně, že a já jsem o tom zcela přesvědčená, že tady e, před námi stojí nový vývoj v průmyslu a skutečně třeba si to uvědomit, jaké jsou důsledky. Já e, si myslím, doufám, že to dožiju. Za 20 let už nebudou továrny, jako máme dnes. To budou prostě hangáry s tiskárnami 3D a všechno se bude takto vyrábět jako tisk 3D. Z toho vzniknou problémy spojené s paděláním, s od, občanskou právní odpovědností v případě e, vadných výrobků, ano, potom eh, ty mm, problémy, jak jsem řekla, zatím to řeší smluvně mezi eh, eh, těmi podnikateli, zatím se to řeší smluvně, každý se vzdá své odpovědnosti v případě, že ten výrobek bude vadný. Veškeré zmíněné směrnice, které mají být horizontálně obecné, v podstatě nebudou tady k ničemu, až tady budeme mít velice specifické způsoby využití tisku 3D. Já si myslím, že již dnes je třeba, abychom začali se tímto zabývat, abychom nečekali, až ten problém vznikne, třeba začít se zabývat budoucností již teď. To platí i pro ty roboty to je v podstatě podobná oblast, podobné úvahy. Je třeba přeskoumat a uspůsobit předpisy, které máme k dispozici ve světle nového vývoje technologií v oblasti inovací. Já se vám přinesla další věc, takový další příklady tady máme. Mimořádný takový projekt hm, mimořádného člověka, je to fakulta z Nantes. V Nantes máme pana Firela, který je ředitel takového projektu a ten je to technik, který se stal inženýrem a on má zájem o sociální bydlení. A to je zajímavé, sociální eh, bydlení. On začal stavět sociální domy 3D. Dům v Nant již postavil, já jsem ho navštívila, a eh, v březnu eh, bude tedy dán k dispozici. Je v podstatě Eh, postaven bez člověka, eh, aniž by eh, člověk zedník musel tedy trpět tím, že nosí těžké cihly a že leze po, po lešení. Takže to je to bednění, to máte dvě bednění a mezi to se lije beton. A když vybude, vybuduje ty zdi, tak prostě zničí ten. A tak ten plast, vlastně ten plast je izolací zároveň. A potom to jenom tedy natřou. A to, ta plastičnost je velice zajímavá umělecky i technologicky. Oni vybudovali eh, tento dům mezi stromy, které jsou chráněné a ve městě a vlastně na to potřebuje pouze tisk, tisk, tiskárnu, tam bude to, splastuje to bednění a mezi to se naleje beton a je to i esteticky zajímavé. Já jsem mu položila otázku a on řekl, a to zbaví lidi práce. On řekl, ne, to nezbaví lidi práce, protože vždycky budeme potřebovat elektrikáře, eh, ty, kteří budou instalovat okna a podobně, ale to všechno bude lehčí práce, nebude to ničit záda těch, kteří nosí těžké předměty a beton a podobně a nebudou muset lézt na nebezpečné lešení. Já jsem pochopila, že tady i komise trochu se tím zabývá a snaží se eh, zjišťovat, jaká je realita a problémy v tisku 3D a zde v Evropě máme více než 5 eh, milionů eh, eh, dospělých, kteří tedy pracují v takových těžkých profesích a komisi to možná ještě ani nezajímá a jim to ulehčí práci. A opakuji, role politika zde, který chce přijímat legislativu, je předvídat. Předvídat a to bude i problém robotů, i tisku 3D. Kolegové, děkuji za pozornost. Merci beaucoup, madame. Uh, now, Mrs. Delvo. Děkuji mnohokrát a paní Delvo se obratila s prozbou. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Joël Bergeron za vynikající zprávu a především za tu prezentaci, která byla taková živá. A a za její angažovanost a zájem o tiskárny 3D. Má zcela pravdu, říká, že tady jsou to problémy, které jsou podobné jako problémy u robotiky. Prostě to je inovace, která znamená, že teď před námi stojí nové výzvy, nová úskalí. My jsme teď pochopili teď, jaký je stav, stav výzkumu i a jaké jsou všechny ty možné výhledy. Já souhlasím. Já prakticky souhlasím téměř se vším, co Joel řekla. A myslím si, že tady to budou otázky i etické, otázky bezpečnosti. A já jsem menší optimistka, pokud jde o výrobu těch zbraní. Já myslím, že když lze vytisknout lidské orgány, tak já nechápu, proč by někdo nemohl si vytisknout zbraň střelnou. Ano, takže tady myslím, že to bude velký problém ve společnosti. A jsem i menší optimistka, pokud jde o úspory energií, poněvadž myslím si, že ehm, všechny počítače, ty algoritmy, které se používají, tak ty spotřebovají spoustu energie, takže je třeba skutečně dbát na to, abychom našli dostatečnou energii, aby se mohl ten eh, biznis realizovat. Zcela správně říká, že bychom se měli zaměřit na otázky odpovědnosti a práv duševního vlastnictví, což je v kompetenci našeho výboru, ale také na etické otázky. Připomínám, že v kompetenci našeho výboru je také etika nových technologií. Tudíž to jsou tři témata, Mm, kterým se musíme věnovat. A pokud jde o práva duševního vlastnictví, zde souhlasím. Asi je třeba udělat rozdíl tedy mezi soukromým a obchodním využitím. A určitě je třeba se podívat i na statut těch platform, na pro ty eh, počítačové programy, vysledovatelnost, vystupovatelnost a potom otázka odměňování tvůrců, autorů. Co se týče odpovědnosti, a priori já jsem si řekla, proč bychom měli se zamýšlet na otázkami odpovědnosti, protože tady přece jde o výrobní řetězec, takže je třeba aplikovat principy, které máme. Já přiznávám, že mě vůbec nenapadla ta otázka Eh, náhradních dílů a podobně, které případně, když jsou špatně vyrobeny, tak by mohly způsobit eh, škody. Mm, již v těch stávajících výrobcích, ano, takže já skutečně si myslím, že je třeba se zamyslet nad tím, jak chránit oběti. Takže to by nás mělo především zajímat. Ano, eh, já si myslím, že to jsou všechno cesty, kterým je třeba se ubírat a já chci a eh, mm, podporovat Joel v tom, aby byla nadále stejně angažovaná a nadšená. Budu jí v tom ráda pomáhat. Děkuji. Mr. Foss. A pan Foss, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já Vlastně bych k tomu rád přispěl dvojím způsobem. Jednak jménem stínového zpravodaje se de Grandese a pak sám za sebe. A jelikož už jsem začal německy na vás mluvit, tak začnu sám sebou. Rovněž děkuji za toto úvodní slovo. Připadá mi velice dobré. Rovněž mi připadá vhodné, že se právě takto přiměřeným, velice živým a názorným způsobem tím tématem zabýváme. I když už jsme trošičku zaspali, jestli bych si mohl dovolit takto říci, na to, že se tím zabýváme, co by legislátor. Vše, co zaznělo, podporuji a zároveň si myslím, že je dobré i to, co už zmínila eh, Medelvo, s tím tištěním střelných zbraní i jiných zbraní. No, ale to není vše. Dnes vlastně se dá vyrábět i e, potraviny, například syntetický hamburger, e, to už má ESPA a je tam i legislativní záležitost přítomna. A pak otázka spočívá dodatečná nikoli pouze v tom, jak tisknout náhradní dílny, ale pokud se dá zbraň vytisknout, tak pak nastává otázka, jak to vůbec kontrolovat. Co z toho plyne, když si někdo u sousedu bude neustále tisknout nějaké nové zbraně a ty budou funkční, tak rozhodně se nedostáváme do světa, který bude bezpečnější. No a pak ještě máme otázku drog kde z pohledu potlačování organizované zločinnosti si musíme říci, tvoříme věci, které si někdo může klidně tisknout sám doma někde ve sklepě. A pak ještě další aspekty, možná ten nadpis je trochu více omezující, ale do jaké míry pak by bylo možné si samostatně tisknout i biologické, případně chemické zbraně. Proto moje otázka zní kontrola těch digitálních předloh. Na ní záleží, ale jak na to? Já zatím řešení nemám, ale rozhodně si musíme nechat něco napadnout, aby ty digitální předlohy vůbec mohly začít podléhat eh, kontrole. Jaderné zbraně jsou zatím ještě pořád pod eh, státní kontrolou, ale tady se nám ta kontrola vymkne z rukou, pokud tomu necháme volný průběh. Proto je to nesmírně důležitá záležitost, no a bude mít eh, revoluční vliv na naše okolí a já bych rád, aby náš parlament, naše sněmovna uvažoval trochu budoucnostněji z pohledu těch změn, které to vyvolá všude kolem nás, ale možná jako vždy to potřebuje čas. A nyní přejdu k příspěvku Luise de Grandeho a ten je anglicky. On se na mě obrátil, abych ho dnes zastoupil. Pracovní dokument eh, Pera Joël Bergeron eh, je eh, k hodnocení pozitivního. Je pravda, že ta diagnoza je výstižná k problémům, které máme před sebou z pohledu technologie 3D. Zároveň nelze popřít, že si ta zpráva zaslouží ponořit se ještě hlouběji do podrobností, protože se jedná o technologii, která pokrývá celou řadu oblastí trojrozměrné prne, tisk se pojí s otázkami jak etickými, legislativními i jinými. Zasahuje do oblasti mm, občanskoprávní, zodpovědnosti a, a i mm, osobní práv vlastnictví a trademarku když hovoříme o um, tisku trojrozměrném měl by být chráněn ten návrh, ale největší výzvou bude, jak se do toho zapojit ostatní. Například zda bude sdílení těchto e, složek komerčně podchyceno a právní odpovědnost bude vymezována podle toho, do jaké míry je někomu znám zdrojový kód a mm, právo musí být v této oblasti vyjasněno. Co se týče občanskoprávní odpovědnosti, tam z pohledu fungování mm, výrobního řetězce komise pracuje na tom, zda současná směrnice stále ještě je vhodná a e, z pohledu škod, který, které může způsobit předmět vytištěný trojrozměrně, může být pak obtížné identifikovat zodpovědnou osobu. Zda se jedná o výrobce trojrozměrné tiskárny, či e, dodavatele softwaru, či toho, kdo si to vytiskne. E, předseda vybízí ke zpomalení Závěrem, jelikož předmět, který je vyráběn, byl eh, vyprojektován digitálně, možnost jej neustále upravovat je nekonečná. Nová technologie propojuje digitální a fyzické aspekty a i to mění způsob eh, fungování výrobního řetězce. Eh, onlineová dostupnost všech informací a zpřístupňování participatornímu um, sdílení znamená další customizaci. Um, jde nyní o e, porušování e, duševního vlastnictví, či e, to, jak si poradit s poškozováním těmito předměty, si bude vyžadovat přizpůsobení legislativního rámce a výslovné zmiňování trojrozměrného tisku. Zároveň se musíme vyhnout duplikaci a zohlednit všechny projekty, které už běží. Vše však musíme právně doprovádět, aby právo nebylo ani brzdou, ani um, úzkým hrdlem ve vývoji. Děkuji, říká předseda pan Marino Medpinto. Děkuji. Fascinado com estas, com estas inovações e com... Ano, takže zde na základě těchto inovací, na základě té možnosti eh, vědeckého a technického pokroku, eh, tak eh, vidíme zajímavé věci. Ale začal bych koncem na toho, co řekl pan Luis Grandes a pan Foss právo a zákon nemohou být překážkou vědeckého vývoje. Zde je třeba zavést mechanismy, legislativní zákonné mechanismy, které budou upravovat používání tisku 3D bez toho, aniž bychom zde šířili nějaké obavy, strach u lidí z toho, jaký bude důsledek takovéhoto vývoje. Já naopak jsem optimista. A navíc v oblasti práva toto to nepředstavuje žádný nový problém. To není něco, co bychom byli nikdy neviděli v jiných oblastech technického a vědeckého pokroku, poněvadž ze, z definice věci zákon, zákony se přijímají pomalu, právo vždycky pokulhává za vývojem, je až v závěsu za pokrokem a většinou zločinci jsou daleko rychlejší než právníci. A velice často Eh, potom musíme až ty osoby hledat a eh, stíhat eh, po té, co spáchali ty trestné činy, které vlastně mohli spáchat kvůli tomu, že jsme pozadu. A potom tady hm, já vidím spíše velice pozitivní a užitečné aspekty, užitečné pro občany. Já mohu vám říct, co jsem viděl, třeba, eh, co jsem zažil eh, se světlomety mého auta, tam mm, je taková malá součástka na takovém místě, kde eh, je přichycen ten světlomet k eh, karoserii a já jsem si musel koupit celý světlomet, eh, protože mm, tady ta malá součástka není na trhu a já jsem musel zaplatit několik set euro za celý světlomet, i když šlo o malinkou součástku, která mohla být vyměněna. Kdybych já byl schopen si ji vyrobit doma, no tak to by bylo výborné to mm, přece eh, musíme bojovat proti takovému to zneužívání postavení výrobců. A mm, No, říkáte, že bych si mohl vyrobit i střelnou zbraň, no to, ale to si můžu koupit přece klidně na trhu. Eh, eh, tam jsou, na trhu jsou všechny možné zbraně a ve Spojených státech si, to, si ji můžete koupit, já bych řekl, téměř v supermarketu je to otázka mm, osvěty občanské eh, výchovy u mladých lidí. Je třeba, abychom mm, přece eh, vytvářeli i mm, sociální podmínky, aby mladí lidé mohli se zapojit do eh, společenského rozvoje a Eh, tady samozřejmě se hovořilo o té možné kriminalitě, to znamená, já třeba mám takovou sošku Beethovena, Napoleona, no tak eh, mám originál, no je možné to kopírovat, ale přece originál realizoval autor a já nevím, zdali nějaká tiskárna bude moci, eh, já nevím, tisknout v mramoru, nebo v žule, nebo v jiném materiálu, Eh, ze kterých mm, tato díla, třeba sochy, eh, byly vytvořeny. Je třeba, abychom zůstali optimisté, podporovali eh, tyto iniciativy a zároveň vytvářeli mechanismy, mechanismy pro to, abychom odrazovali ty, kteří chtějí zneužívat tyto vědecké pokroky a výdobytky. A mm, tady, to znamená cestou osvěty, výchovy, a cestou vytváření pracovních míst. Thank you, uh, Kavada. Děkuji, pan Kavada. Merci beaucoup. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já nejprve, stejně jako kolegové, bych chtěl poděkovat, velice vřele poděkovat naší kolegyni paní Bergeron za nadšení, za téměř žoviální mladistvé nadšení, do kterého se ponořila při studiu této otázky. To je skutečně velice příjemné eh, takové mm, mm, mm, taková pozitivní, takové pozitivní nadšení ani mě to nedělá strach. Já souhlasím s kolegy, s těmi posledními, jako eh, s kolegou Antonio Marinem Pintem. Já s tím souhlasím. Podle mě to neznamená nějaké nové problémy. My jsme již zažili eh, podobné zprávy, třeba když jsme řešili legislativní aspekty když jsme eh, řešili další možné vynálezy a inovace, v podstatě od vynálezu elektřiny se to muselo řešit. A tady třeba nyní důsledkem toho je, že vidíme, že otázka eh, mm, způsobená umělou inteligencí nebo digitálními technologiemi, otázky, které klade teď ten tisk 3D, což je téma, které samo, osob, eh, které samo vyplývá v podstatě z těch prvních, no tak tady mm, já myslím, že k tomu přistupujeme se zdravým rozumem, například roboti. Kdybychom bývali, eh, my, my jsme sice měli odlišné názory, což problém není, protože nakonec jsme začali řešit eh, ten problém ten otázky, jako zpráva paní Delvo, třeba zdali je třeba, aby roboti měli právní subjektivitu nebo ne. No a potom otázka, kdo nese odpovědnost v případě nehody, potíží, negativních důsledků pro člověka. Já mám pocit, že z etického pohledu již v podstatě máme metody, které vyplývají z těch dvou změných témat umělá inteligence, digitální technologie, roboti. Pokud jde o duševní vlastnictví, zde je třeba, aby orgány Unie, což jsou orgány certifikační, které osvědčují autentičnost a, a o, o kontrolní orgány, které bojují proti e, e, pro, proti padělkům, třeba je to úřad, patentový úřad v Alicante, a naše observatoř, tak aby tyto dvě agentury EU, aby eh, vytvořili stanovisko a eh, poskytli nám tedy hm, takové právní podněty. A potom otázka etiky. Ano, a otázka odpovědnosti. Já si myslím, že tak, jak opatrně půjdeme postupovat, eh, samozřejmě podle principu chránit vlastnictví, inteligenci, odpovědnost lidí, no tak potom doufejme, že vytvoříme normu, která bude upravovat tyto novinky, ale to je pouze eh, počátek, to je pouze takové teď, eh, jsou první krůčky. A kromě etiky, kromě duševního vlastnictví, kromě odpovědnosti, tak za čtvrté to bude mít i velké ekonomické důsledky. Třeba příklad těch domů těch velkých předmětů, které teď se mohou už vyrobit, tak to bude eh, nový typ ekonomiky a ceny by mohly úplně eh, jaksi eh, klesnout, rapidně klesnout, zkrachovat a já děkuji kolegům velice upřímně, protože byste se k tomu, byste k tomu přistoupila velice vesele, pozitivně a to je pro nás povzbuzením. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Chtěla by se vyjádřit komise? Aha, ještě pan Anderson předtím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Trojrozměrný tisk, to je technologie nesmírně slibná. Mnohé už k tomuto tématu zaznělo, ale já za zelené tady musím upozornit na obrovský potenciál v oblasti environmentální Ehm, výroba bude mnohem účinnější z pohledu zdrojů. Ne vždy stejnou měrou, ale v některých opravdu účinněji hospodaříme a rovněž budeme schopni vyrábět díly, náhradní díly, ať už sami pro svůj nějaký přístroj a sami ho i opravíme, nebo oslovíte malého řemeslníka, který si opatří trojrozměrnou technologii a pak on nebude muset vše vyrábět znovu od začátku a nebude se kupovat tolik nového, protože budeme schopni více opravit. Takže to je ten obrovský příslip. Snížíme i náklady na dopravu, potažmo rovněž i emise CO2. Vytvoří to velice dobrou situaci pro malé a střední podniky, které se tím pádem mohou pustit do oprav a budou si moci sami opatřovat ty díly tak, jak je budou potřebovat, nebudou muset mít velké zásoby. Samozřejmě, že musíme opatrně přistupovat k záležitostem právní odpovědnosti a i bezpečnosti. Dnes už jsme to trochu nakousli například zbraně a využívání zbraní vyrobených trojrozměrně. Já bych to nikomu nedoporučil. Já bych nikomu nedoporučil, aby sáhl k zbraní vyrobené současnou trojrozměrnou technologií. Z toho, co jsem se dozvěděl, je to nebezpečná záležitost. Na druhé straně jsem optimistou, co se týče eh, toho, co ta technologie nám slibuje. Ono se to velice překotně zlepšuje a může se stát, že zbraně zítřka, vyrobené trojrozměrně, budou moci být účinně využívány a nebudou už pro nositele nebezpečné. A možná, že už někde i taková zbraň existuje, musíme být velice opatrní z pohledu dneška, ale i zítřka. Tedy otázka právní odpovědnosti, to bude obrovská starost do budoucna, musíme se tím zabývat. Zároveň se domnívám, že musíme vytvářet prostředí příznivé inovacím a právě i trojrozměrnému tisku. Ono se toho odehrává tolik a my si musíme dát pozor, aby naše pravidla neomezovala to, co se vyvíjí. Například autorská práva, legislativu už máme, všichni v této místnosti ji známe a máme i trojrozměrné tiskárny. A ty jsou neustále dokonalejší. Já vlastně jsem si nechal vytisknout umělecké dílo. Totiž jde o e, obraz a ten umělec si přivydělává tím, že je schopen prodávat trojrozměrně vytištěné tisky, e, kopie svého díla. Takže to už existuje a my nesmíme našimi pravidly například tento stav věcí nějak omezovat a zároveň stát na tom pramenu života, které mm, trojrozměrný tisk, který trojrozměrný tisk je. Dále slyším zde návrhy, které zatím nemají tvrdé obrysy, ale zároveň tady o ničti znímku, například uvalení daně na trojrozměrný tisk, abychom nějakým způsobem zacelili ty, eh, ty mezery, které budou vytvářeny porušováním autorského práva. To bych velice zdráhavě s tím souhlasil. My už máme přece daně, poplatky, které platí všichni vlastníci počítače. A tam by se dalo například ušetřit. Například mobilní telefon je mnohem dražší, protože v některých zemích, například ve Švédsku, se domnívají, že hlavní využití takového telefonu je, abyste si tam ukládali hudbu a stahovali. Já jsem ale přesvědčen, že tudy cesta nevede a že jakýkoliv návrh, který ubližuje inovaci, by byl nesprávný a musíme být opatrně. Rovněž se zde hovoří o právním limitu k počtu kopírovaných výtisků a reprodukcí. Tady by mě zajímalo dozvědět se více o tomto návrhu, protože tím otevíráme pandořinu skřínku. Pokud by někdo chtěl například eh, limitovat počet knih, které mám ve své soukromé knihovně, no tak to bych mu asi nedovolil. Jinými slovy, z toho by mohly vzniknout problémy, ale rád si poslechnu zpravodaje, zpravodajku a možná, že se tam dá najít nějaký pozitivní aspekt, kterým, nad kterým se musíme zamyslet, protože ano, tady Axel Foss nakousl, že existují problémy s tím, že by se mohla této technologie chopit eh, kriminalita a mm, a eh, potenciální zločinci eh, k páchání zla. Ale pak ještě jedno, dvě věci musím poznamenat k tomu, že máme v trojrozměrném tisku důležitý nástroj výroby umění a jiných předmětů a i designu. Eh, vede to k novému šíření umění a to nesmíme omezovat. A pak ještě ty složky typu open source, otevřený zdroj, to u trojrozměrného tisku vytváří obecné statky. Z nichž můžou těžit všichni. To musíme podpořit. Musíme si představit, že budeme mít takovou kvalitní knihovnu všeho, čeho mohou využít všechny. Už v internetu těžíme z těch výdobytků. Mnohé naše počítače už mají programy typu open source, a vyplácí se to lidem, takže tam bych rovněž nic neomezoval. Děkuji, paní Reda. Ano, dámy a pánové, já mám pro vás dobré zprávy. Trojrozměrný tisk rozhodně nepotlačí zákony termodynamiky termodynamiky. Můžeme tisknout pouze, máme-li surovinu, z níž se to vytisknout dá. Což si myslím, že tím usnadní eh, uvažování v oblasti tisku drog. Kdybychom chtěli tisknout eh, drogy, tak bychom je nejdříve museli mít eh, v podobě prášku a pak bychom z ní mohli dělat pilulky. Pokud chceme tisnout zbraň, tak to bude fungovat pouze pokud už máme surovinu, z níž tu zbraň chceme vytisknout. A pak ještě, když má někdo Mm, tu eh, zbraň, kterou si vystaví v obýváku, tak ta je z plastu a ta bude na nic. Existují zbraně vytištěné z kovu, ty jsou zásadně dražší, ale i tak ještě potřebujeme střelný prach nebo munici, no a ten střelný prach, ten se samozřejmě vytisknout nedá. To je ta surovina, s níž by se případně mohlo dát něco vytisknout. Ale pokud máme něco, co má být práškem, tak tam na, ta tiskárna i tak nepomůže. Takže munici si budou muset lidé opatřovat a tam doufám je vše přísně kontrolováno. Stejně tak atomové zbraně. Trojrozměný tisk atomové jaderné zbraně by mohl být problémem, kdybych si chtěla vytisknout mm, to odpalovací zařízení a to asi tak lehce nepůjde. Nejsme zatím ještě ve Star Treku, kde se vše magicky nějak objeví před očima. Vše musíme mít nejdříve v podobě konkrétní suroviny a musíme mít tiskárnu, takže nebude to ze dne na den a e, pokud někdo má pocit, že by si někdo mohl ze dne na den vytisknout drogy, tak si spíše vytisknete šálek a napijte se čaje. A ještě jednou si to promyslete. Uh, does the commission wish to say Přeje si k tomu něco dodat komise? Ano. Dobrý den, já se jmenuji Gabriel Harzelsen a já jsem z DG Just a jsem z jednotky pro um, kontaktní právo. Děkujeme Evropskému parlamentu, že si bere do, pod drobnohled tuto problematiku trojrozměrného tisku. My si to vážíme ceníme a sami to bedlivě sledujeme. Velice ochotně budeme s Evropským parlamentem spolupracovat v tom, jak se to bude vyvíjet. Zejména nás zajímá téma trojrozměrného tisku ve světle návrhu komise k návrhu směrnice, určité aspekty eh, smluv pro dodávání digitálního obsahu. Tam už částečně máme něco a nyní se zabýváme konkrétně tím aspektem trojrozměrného tisku. Tam recitál 16, úvodní ustanovení 16, hovoří o tom, že tato směrnice by měla platit i u vizuálních a modelingových složek, které mohou být uplatněny v trojrozměrném tisku, ale neměla by upravovat zboží, které bylo vytištěno trojrozměrně, případně škody eh, tam spáchané. Proto si myslím, že tady hovoříme o různých typech eh, občanskoprávní odpovědnosti a rozlišování mezi nimi. Budu se těšit na další spolupráci právě s Evropským parlamentem, abychom to mohli ještě hlouběji analyzovat. Okay. Uh, thank you very much. Yes. Yes. Uh, hello, this is Cla- Děkuji, Claudia Martinez. Já jsem zde také za uh, komisi DigiCo. Um, ehm, jsem v oddělení, která se věnuje směrnici o zodpovědnosti za produkty. Tady jde samozřejmě o to, kdo ponese zodpovědnost ve chvíli, kdy se ukáže, že nějaký produkt je nedostatkový nebo eh, tedy, pardon, defektní. A k tomu tisku 3D my se zabýváme eh, potenciálními produkty ve studii, kterou už brzy zveřejníme. Ona je to součást vlastně vyhodnocování v rámci směrnice. V tomto rámci se nám vlastně jde také o to, abychom zajistili, že přístup k těmto produktům kde vlastně dojde k nějakým novinkám, které nadnáší nové otázky, tak je potřeba, abychom zajistili, že eh, tomuto se budeme věnovat vyváženým způsobem, tak aby eh, mohlo docházet k inovacím, ale abychom také chránili spotřebitele. Výsledky toho vyhodnocení už budeme mít brzy na začátku roku 2018 a budeme parlament informovat. Thank you very much. Uh, so we can... Děkuji. Můžeme tedy uzavřít tento bod. Nebo paní Beržon k tomu ještě chce něco říci? Ne, ne, nemám, co bych doplnila, jenom jsem velice spokojená, že kolegové mají takový velký zájem o toto téma a to pozitivním způsobem, souhlasím s Žulí, e, eh, zatím nelze vyrobit zbraně. Můj eh, eh, manžel si vyráběl zbraně, když mu bylo 12 let, stačila mu nějaká roura, hm, rozbuška a tak, takže na to nepotřebujeme Eh, tiskárnu 3D, když máme zájem. A pokud jde o atom, jaderné zbraně, tak já myslím, že mm, ten problém popsala kolegyně dobře. Já mm, mm, bych eh, navázala na pana de Grandese. Je třeba, aby legislativa dala rámec, bez toho aniž by byla brzdou tohoto mimořádného pokroku, který představují tyto tiskárny 3D. Jenom bych reagovala trochu na to, co bylo řečeno na adresu energie, spotřeby energie. Ale poněvadž počet dílů eh, je omezený, je to na žádost, eh, na rozdíl od velkovýroby, tak to je úspora energie, to jsem chtěla k tomu říci. Děkuji za váš zájem. Thank you very much. Děkuji. Pokračujeme bodem číslo 5. To je prezentace studie o hodnocení evropské přidané hodnoty statutu pro sociální a solidární podniky. Dám slovo paní Elodie Tyrion, která zde e, zastupuje EPRS. Je autorkou této studie, má 10 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost e, prezentovat e, výsledky naší studie o sociálních a solidárních podnicích a přidané evropské hodnotě. Byli jsme tedy osloveni s tím, abychom vypracovali eh, tuto eh, zprávu k solidárním a sociálním podnikům. Tu zprávu jsme tedy eh, provedli interně a zabývá se potenciálními výhodami, pokud budeme postupovat na evropské úrovni identifikuje výzvy ve stávajících rámcích a říká, že e, konkrétní kroky na evropské úrovni by vytvořila ekonomickou a sociální přidanou hodnotu. Navíc e, e, načrtává potenciální legislativní opatření, která bychom mohla přijmout, která by právě vedla k evropské přidané hodnotě prostřednictvím koordinovaného přístupu. Je důležité zdůraznit, že sociální podniky jsou pouze některými z operátorů v sektoru sociální ekonomiky. Abychom porozuměli jejich místu a roli v evropské ekonomice, je důležité, abychom definovali, co to je sociální podnik. Ehm, zatím nemáme žádný společně, ehm, žádnou společnou definici na mezinárodní úrovni, a, ale v EU eh, vlastně už se blížíme k tomu, že, že bychom měli nějakou definici založenou na devíti kritériích, eh, která se dá vlastně seskupit, eh, které se dají seskupit do tří bloků. Ekonomické a podnikatelské charakteristiky, Tady vlastně jde třeba o vysokou míru ekonomického rizika, minimální eh, množství placené práce, kontinuální aktivitu, eh, která vytváří eh, zboží nebo služby. Potom máme sociální charakteristiky. Tady právě jde o to, že je to třeba nějaká iniciativa, kterou nastartuje skupina občanů, Eh, nebo nějaké občanské organizace, eh, omezený profit nebo eh, rozdělení zisku a konečně třetí oblast je jakási participativní charakteristika, to znamená má vysoký, vysokou míru autonomie, Eh, rozhodovací pravomoci nejsou založené na kapitálovém vlastnictví a tak dále. Sociální podniky tedy provádí aktivity eh, v různých oblastech, jako sociální a ekonomická integrace eh, méně privilegovaných kategorií lidí, sociální služby, životní prostředí, vzdělávání, kultura, kultura cestovní ruch, sportovní aktivity. Poskytují tedy významný příspěvek evropské ekonomice, stále více narůstají ve svém počtu, asi mezi 100 130 tisíci a 250 tisíci. Předpokládá se, že tolik jich tedy je v tuto chvíli v Evropské unii. Eh, instituce Evropské unie uznávají eh, významný dopad těchto podniků na růst EU. Eh, máme asi 200 evropských dokumentů, které byly vypracovány v posledních letech. Některé z těchto dokumentů zdůrazňují, že účast sociálních podniků na vnitřním trhu je ale malá. Eh, sociální podniky se potýkají s řadou výzev, jako například eh, je, není dostatečné porozumění konceptu sociální ekonomice, eh, ekonomiky, nedostatečná zviditelnost a povědomí o a také nedostatek nějakého jasného rámce, politického rámce, který by se zaměřoval konkrétně na sociální podniky. Pouze 18 členských států mají e, nějakou, krás, nějakou jasnou právní formu, která uznává a reguluje sociální e, podniky a jejich aktivity. E, některé jiné mají třeba právní status, který, které, kterou mohou teda vycházet třeba z nějakých předdefinovaných kritérií i pro jiné podniky. To vlastně vede k tomu, že mm, vznikají problémy pro sociální podniky, aby se dostali k soukromému financování a taky na veřejné trhy. Na základě studie eh, eh, Global Entrepreneurship Monitor sociální podniky mají vysoký potenciál rozšířit se na nové trhy. Asi 56 evropsk- východoevropských sociálních podniků mají teda eh, růstové vyhlídky v následujících pěti letech ve Spojeném království poměr soc- zaměstnavatelů sociálních podniků je ještě vyšší, tam vlastně jde až o 78 Ale eh, z těch podniků, které tedy chtějí růst, jenom málo opravdu roste. Například v Německu pouze 6% sociálních podniků funguje na evropské úrovni. Ve Skotsku pouze 7% sociálních podniků spolupracuje s mezinárodními partnery abychom napomohli těmto sociálním podnikům se rozšiřovat, eh, mohli bychom právě zvážit eh, evropský právní rámec, který by ustanovil eh, spravedlivé podmínky pro všechny, to znamená rovné příležitosti pro všechny, aby mohli dát jakýsi evropský rozměr svým aktivitám. Zároveň by tak měli i příslušné právní rámce pro umožnění přeshraniční spolupráce. Ono by to samozřejmě ale záviselo taky na přesném obsahu toho evropského rámce. Ale určitě by tady mohla být eh, ekonomická i sociální přidaná hodnota. Mm, ekonomická přidaná hodnota by vlastně eh, přinesla možnosti eh, množstevních slev, protože vlastně by se takto dostali na větší trh, zvýšila by se jim viditelnost. Mm, také by to ovšem mělo pákový efekt v členských státech, kde zatím nemáme vůbec žádný právní rámec. Zvedlo, zaměřilo by to pozornost dalších členských států aby třeba poskytli více podporu a aby tam došlo tedy k větším inovacím a podobně. E, Evropský rámec by také zvýšil důvěru spotřebitelů v služby a zboží, které předkládají tyto sociální podniky. A konečně umožnilo by to sociálním podnikům dosáhnout svého plného potenciálu, takže by to posílilo některé jejich vnitřní výhody, jako například kvalitu zaměstnání pracovních podmínek, snížit regionální rozdíly a e, znovu propojit z nevýhodněné skupiny imigranty, staré lidi a e, lidi s postiženími a tak dále. A tak dále. Mm, my jsme tedy e, provedli srovnávací analýzy, abychom zvážili tedy různé rámce a navrhujeme čtyři možné politické možnosti. Právní jistota a právní přizpůsobivost, to jsou vlastně dva cíle, které zákonodárci chtějí vyvážit. Potom máme také účinnost, efektivnost a e, přijatelnost. To jsme všechno vyhodnotili. Pro základní scénář předpokládáme, že <clears throat> stávající zákon zůstane tak, jak je, nic se tam příliš nezmění. Tato politická možnost ale neřeší specifické potřeby sociálních podniků, které se chtějí rozšiřovat nevyřešilo by to právní nejistotu a asi by to nebylo dostatečně eh, účinné. Směrnice o minimální harmonizaci, která by poskytla mm, některé hlavní prvky, rysy, které by sociální podnik měl mít. To by pomohlo tedy řešit některé výzvy, ale zdá se, že to stále není dost eh, účinné takováto směrnice, která by vyžadovala, aby všechny členské státy začleněny do své národní legislativy aspoň jednu právní formu sociálního podniku. To by zlepšilo spolupráci mezi členskými státy, protože eh, by se požadovalo, že eh, eh, ve svých národních právních systémech budou mít identické požadavky pro společnosti, tak aby jim mohlo, by bylo možné být považováno tedy za společ, sociální podnik. A také by to vytvořilo jasné hranice mezi sociálními podniky a jinými. Ale mm, generický rámec eh, by vlastně nebyl dokonalý, nebyl, nebyl by pří, přímo zaměřený na specifika sociálních podniků a zřejmě by neposkytl jakousi marketingovou pobídku, nezvedl, nezvedl by viditelnost a povědomí. Třetí možnost, kterou jsme e, zvážili, bylo vytvoření e, evropské certifikace nebo nějakého systému e, značky evropské nebo označování. To se zdá, že ten nejvyváženější přístup, nejvyváženější přístup. Poskytli by maximální flexibilitu sociálním podnikatelům, protože by si stále mohli vybírat právní formu, kterou předpokládají, že by byla nejlepší pro jejich podnik a stávající podniky by se klidně mohly stát sociálním podnikem, aniž by museli měnit své stanovy a podobně. Ehm, jiné podniky za sebe mohly přijít o svůj sociální status, aniž by se museli rozpustit. Takže by to vlastně eh, otevřelo cestu k tomuto označení sociálního eh, podniku. Určitě by to snížilo náklady, protože takovéto podniky by se potom nemusely registrovat v každém členském státu, aby se uznávala jejich eh, povaha sociálního podniku. A konečně sociální podniky by se by takto mohly odlišovat od jiných podniků a tím to by vyslalo jasný signál um, i vůči spotřebitelům. Evropský eh, tedy certifikát nebo značka by tedy zvýšila i důvěru. A konečně poslední možnost, eh, to je možnost čtyři, to by byla vlastně nová nadnárodní právní forma, ale eh, to je prostě mm, přístup, který zase nechává příliš málo flexibility členským státům. Tato politická možnost taky se dá těžko předpokládat, protože asi zde není politická přijatelnost. Takže na závěr bych řekla, že můžeme zdůraznit, že mm, zákony e, jsou omezené nebo mají omezený dopad, pokud e, se k tomu ne, ne, nepřidají e, příslušné politiky. Eh, právní uznání, které bychom mohli poskytnout těmto sociálním podnikům eh, prostřednictvím evropského rámce, eh, by určitě bylo dobré. Můžeme zvážit tedy nejrůznější postupy. Já vám děkuji za pozornost a ráda zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji. Já nyní, kolegové, navrhuji, že vzhledem k tomu, že další bod se týká stejného tématu, a sice je to e, projednání návrhu zprávy k tomuto tématu. Navrhuji tedy, že to zbojíme, spojíme ty dva body a tudíž bych dal slovo panu zpravodaji a budeme mít společnou rozpravu. Takže, e, pane Maštálko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, jednak chci poděkovat za tu prezentaci která byla, myslím, pro všechny velice zajímavá a um, potrhla ty nejzávažnější body a úskalí, které nám brání v tom, abychom více využívali uh, sociálních, uh, sociálního podnikání a solidárních podniků. Uh, nechci se vyjadřovat k jednotlivým těm bodům, tak jak byly prezentovány, ale mm, uh, alespoň se zmíním k těm posledním dvěma. E, ten návrh na nadnárodní formu e, nějakého ošetření toho podniku se mi zdá v této chvíli opravdu politicky naprosto neprůchodný a nebude proto politická vůle. E, naopak, jako nejblíže a nejlépe použitelné se mi zdá, mm, se mi zdá evropský certifikát, který by dal větší flexibilitu a možnost eh, těm podnikům eh, být efektivní a přecházet. A to třetí, eh, ano, o těch podnicích se velice málo ví, tedy já mluvím alespoň za Českou republiku, abych náhodou neurazil nějaký jiný členský stát. A to už je asi eh, hm, i naše práce, abychom, když budeme zpracovávat naše dokumenty, i na tohle to mysleli. Eh, paní eh, té prezentace já bych měl jenom jednu otázku, pokud to možné zodpovědět, které státy nemají vůbec žádnou úpravu toho sociálního podnikání, ale to až poté, co uvedu ten náš dokument, který máme projednávat. Takže vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych dnes představil můj návrh zprávy o statutu sociálních a solidárních podniků. Za prvé jsem chtěl, aby moje zpráva vyzněla pozitivně a vyzdvihla význam sektoru sociálního podnikání, aby se mu věnovala náležitá pozornost a podpora. Sociální a solidární ekonomika zaměstnává více než 14 milionů lidí, což představuje asi 6,5 všech pracovníků Evropské unie a 10 podniků Evropské unie. Nedávná finanční krize ukázala, že její dopady nejvíce pocitovaly lidé sociálně vyloučení a skupiny, které byly znevýhodněné na trhu práce, lidé se zdravotním postižením a nízkou kvalifikací. I proto musíme vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků. Vytvářejí nová míst, pracovní místa, zejména pro ty nejzranitelnější, neza, a nezanedbanou úlohu hrají rovněž v oblasti sociálních inovací. Za druhé, jako zpravodaj ve výboru Jury jsem měl přijít s řešením ohledně společného evropského statutu pro sociální a solidární podniky. Po veřejném slyšení a intenzivní diskuzí s odborníky na dané téma jsem dospěl k závěru, že prozatím není vhodné, ba ani možné přistoupit k jednotné právní formě pro, ty podniky, pro tyto podniky na evropské úrovni Vedla mě k tomu jednak zkušenost s Evropskou společností s ručením omezení, kterou jsme odmítli. Ale hlavně fakt, že mezi členskými státy existují, jak bylo zmíněno, obrovské rozdíly ve způsobu regulace sociálních podniků a velká rozmanitost organizačních forem. Na druhé straně existují určité právní požadavky, které jsou společné všem sociálním organizacím bez ohledu na jejich registrovanou právní formu. Tyto znaky jsem ve své zprávě také vyjmenoval. Přicházím proto s návrhem na zavedení labelingu neboli tzv. evropské sociální značky. Ta by byla pro sociální podniky nepovinná, a to bez ohledu na jejich právní formu, kterou se rozhodnou přijmout v souladu s vnitrostátními předpisy. Nositel takové značky by však mohl požívat výhody ve všech členských státech, kde by prováděl své sociální činnosti, stejně jako sociální podniky založené podle práva členského státu, v němž působí. Nositeli takové značky by měl být například usnadněn přístup k financování, nebo přihlášky do výběrových řízení, neboť bude snáze identifikovatelné, o jaký podnik se jedná. Domnívám se, že evropská sociální značka v uvozovkách by měla být udělována pouze takovým podnikům, které splní určitá kritéria, a moje předřečnice o tom mluvila, jež podrobně popisuji, popisuji i já ve zprávě. Jde zejména o takový podnik, který se vyznačuje povahou obecného zájmu nebo veřejně prospěšného podniku s omezením rozdělování zisku a který je spravován na demokratickém základě. V příloze zprávy navrhuji také systém certifikace a dohledu nad evropským právním označením, do něhož by byly zapojeny členské státy. Sociální podniky by tak byly chráněny před podvody. Věřím, že hlavní myšlenky mé zprávy budou moci všechny frakce podpořit. Technicky lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. leden příštího roku ve 12 hodin. Díky tomu, že kolegové z výboru pro zaměstnanost budou moci odhlasovat jejich stanovisko až v březnu, Požádali nás o odklad hlasování zprávy i v našem výboru, takže lze předpokládat zatím hlasování na našem výboru v květnu. Tolik za mě a děkuji vám za pozornost. Thank you very much, uh, Mrs. Děkuji, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já se zde vyjádřím jménem uh, Virgin Rozier, která zde nemůže být dnes. Virginie bych chtěla nejdříve panu Maštalkovi poděkovat, zatím se toho zhostil skvěle. Ona sdílí mnohé z toho, co pan Maštálka se snaží prosadit. Rovněž se domnívá, že není dostatečně osvětově propagována úloha těchto sociálních podniků, že schází vědomosti a schází i možnost upravit právně podobu těch podniků. Nemáme vlastně vůbec společné chápání eh, sociálního podniku v EU a to přesně zde i potvrdila studie. Tedy paní Rozie se domnívá, že my v Evropském parlamentu musíme tuto značku, tuto tvář ekonomiky podpořit a hovoříme 40 milionů placených zaměstnanců, miliony hodnoty pro ekonomiku. Stojí tedy za to eh, provést europeizaci těchto typu podniků. Tedy stojí za to přijmout unijní definici, no a samozřejmě i vyvinout na společném trhu způsob, jakým způsobem budou prezentovány sociální a solidární podniky a čeho se vůbec jsou schopny chopit. Prezentace toho, co lze dosáhnout, eh, paní Rozě připadá reálná a z toho pohledu je opravdu ta značka, ten certifikát dobrý nápad a mělo by se to zakládat na profilu toho podniku, nikoli na jeho právní podobě. Tady v evropských zákonech se striktně rozlišuje ziskové a neziskové organizace, ale to pro sociální ekonomiku není relevantní. Paní Rozier se domnívá, že bychom se měli snažit pracovat nad překonáním té hlavní obtíže a možná bychom mohli zavést i třetí kategorie takzvané nízké ziskovosti. A poslední její E, myšlenka. Totiž měli bychom provést určitou inventarizaci té kolaborativní ekonomiky, protože ta už se v mnohých místech vyvíjí a často tyto typy podnikatelů tvrdí, že jsou součástí sociální ekonomiky. Je třeba využívat těchto příležitostí, které skýtá digitální prostředí a které zachycuje uh, podniky se sociálním dopadem je třeba postupovat opatrně, protože nelze je zcela beze zbytku zahrnovat do kategorií, kam nezapadají. Tedy jde o to pouze na to myslet. Děkuji vám. Děkuji, pan Raděv. Благодаря, господин. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Bych chtěl, aby pozdravil za dobře добре свършената работа по доклада. Děkuji za tu prezentaci, děkuji i panu zpravodaji Maštálkovi. Domnívám se, že tento návrh mm, nebo účelem toho návrhu, toho účelu lze e, dosáhnout samozřejmě na evropské úrovni, samozřejmě s tím, že musíme respektovat princip subsidiarity a proporcionality e, bez toho aniž by bylo nutné si myslím nějak měnit právní rámec. Nicméně mám pár otázek. Jaký je právní základ? To je moje první otázka. Vaše volba se týká článku 50, který by mohl umožnit mm, realizaci té nové právní formy, ale to není naším cílem přece, pokud jsem to pochopil. A dále obsah eh, zprávy, kterou budou muset ty sociální podniky zveřejňovat. Tady jste zmínili různé parametry, včetně eh, platů. Je důležité, aby samozřejmě mm, toto podnikání bylo transparentní, ale nemyslíte si, že zveřejňovat odměňování pracovníků, že tím bychom šli příliš daleko, No to nejsou přece e, e, akciové společnosti ani e, státní podniky, ani, takže nejde tedy o veřejný sektor. A dále doporučení číslo 6 té vaší přílohy. Tam zmiňujete seznam, který by bylo možné revidovat, tedy seznam různých právních forem které by byly přípustné pro eh, mm, tu, ten sociální label, pro tu sociální etiketu. Ale tyto podniky by mohly být tedy podniky neziskovými, tedy neziskovky, anebo eh, podniky eh, nelukrativní nebo s malým ziskem. A jaký je cíl tohoto seznamu? Nebude ten seznam znamenat další administrativní zátěž a další administrativní náklady. Děkuji za vaše odpovědi a určitě budeme spolupracovat dobře. Děkuji paní Hautala. Děkuji. Já se domnívám, že ta základní myšlenka, eh, paně Maštalkova, totiž, že bychom se měli dopracovat k evropské značce pro sociální podniky, je opravdu kvalitní. A právě, že nedostatek uniformity v těch 28 právních podobách, pod něž spadají sociální podniky, že by to mělo být eh, harmonizováno, to je ten správný přístup. Eh, jak už řekla i paní Regner, potřebujeme společnou definici. Co bude kritériem pak pro tu značku? Že ano. A pak co se týče té třetí navrhované kategorie, té nízkoziskové společnosti. Na to bychom se při nejmenším měli podívat. Já se připomínám ten nedávný trend, totiž takzvané dopadové investování, totiž jaký dopad například má určitá investice na potírání chudoby v rozvojových zemích, tím, že investuje do toho a ne něčeho jiného. Tedy působíme transformativním způsobem na společenství a možná opravdu i tyto sociální společnosti by mohly přitahovat takovéto impactové investory. To je důležité i pro nás, pro naše společnost. A to chci říci při této příležitosti. EU a i všechny členské státy OSN přece se podepsali pod takzvanou agendou 2030, kde podpořujeme cíle udržitelného rozvoje, kde by nikdo neměl zůstat pozadu. No a jedním ze způsobů, jak na to by mohlo být, podporovat právě sociální a solidární podniky. Děkuji, paní Lebreto. Děkuji, pane předsedo. Mm, sociální solidární podniky a podnikání hraje ve Francii eh, a v Evropě, myslím, i nezastupitelnou roli, protože eh, to umožňuje eh, zmírnit tvrdé dopady kapitalismu. A zpráva uznává, že zde existuje celá škála možných právních forem pro tyto podniky, každý stát má své specifické rysy a já myslím, že tady asi to je větší nevýhoda než výhoda eh, snažit se o nějakou harmonizaci. Je podle mého soudu nechat na každém státu, aby sám si upravil, eh, jakou hm, tyto sociální solidární podniky by měly mít formu. A tady já myslím, že to bychom šli cestou velkých potíží, protože pokud by nám šlo o evropskou harmonizaci, tak je třeba nalézt společné charakteristiky těchto podniků. A e, při tomto prvním pokusu e, pana zpravodaje v úvodním ustanovení G, tak tam je sedm charakteristik, ale ty jsou velice vágní. To by se muselo precizovat. Například charakteristika číslo tři to jsou podniky, které by kombinovaly eh, eh, zájmy tedy osob se obecným zájmem. To je velice fákní, nebo sedm. To jsou podniky, které by byly charakterizovány tím, že mají autonomní ne, eh, řízení nezávislé na veřejné moci. No to je velice vágní opět. Tady takový i vnitřní rozpor, protože mm, tady mm, mm, koncepce autonomie a nezávislosti, no a takže mm, vlastně sociální evropské označení, sociální label, no eh, tato evropské označení, to by znamenalo eh, sebou nést velký mechanismus eh, kontrol, dohledu, nové vměšování eh, evropské byrokracie do fungování takovýchto podniků. Takže já bych navrhoval, abychom je nechali v klidu, aby si podnikali sami a aby členské státy se o ně postarali, což bude určitě daleko lepší, než to udělá EU. Thank you. Děkuji. Chtěla by se EPRS eh, vyjádřit eh, ke otázkám zpravodaje? Ano, samozřejmě. Otázka se vztahovala k tomu, ta první, které členské státy nemají rámec nemají konkrétní právní podobu či právní status pro sociální a solidární podniky, ale někdy k tomu mají doprovodné politiky. Členské státy, které nemají ani právní podobu a statut. Rakousko, Kypr, Estonsko, Německo, Irsko, Malta a Lotyšsko. Ale tam spíše jde o to, že to ještě nebylo schváleno, a pak Nizozemsko a Švédsko. Děkuji vám. Já tedy zopakuji, že lhůta pro podování podměnce návrhu je 12. ledna v poledne. Pane Maštálko? Ano, je to tak, pane předsedající. Já bych jenom, jestli dovolíte, ehm, nebudu komentovat celou debatu, byla pro mě nesmírně inspirativní a jsem rád, že většinově zazněly pozitivní přístupy k té zprávě. Ehm, jako jedna z vážných otázek tu zaznělo, z jakého právního rámce se vycházelo, z jakého článku, eh, proč právě padesátka, protože tam eh, ta zahrne totiž jak ziskové, tak neziskové společnosti. Proto se nám zdálo, že eh, tento článek právě je jako stvořený pro tento typ podniků. Ehm, co se týká zveřejňování platu, to asi nebude problém, to se dá ošetřit pozměňovacím návrhem to souhlasím, že nepatří asi e, e, do toho nejhlavnějšího. A e, jinak bych se velmi přemlouval za to, co tady na závěr říkala kolegyně Hautala, soustředit se i na ty nízkoziskové společnosti, protože tam může být velká rezerva a bych poprosil, jestli je možné to formou pozměňovacího návrhu ošetřit, tak budu eh, jako zpravodaj velice, velice rád. A pan Lebreton ještě tady sedí. No, možná to ve Francii mm, funguje úplně ideálně, ale eh, já narážím na to, že ty organizace, které se zabývají tou sociální, mm, eh, sociálním podnikáním, takže chtějí spolupracovat a chtějí pracovat přes hraničně, přes hraničně. A tam jsou bariéry. Eh, zbytečnou byrokracii jsme schopni vyrobit nejvýš my tady v Evropském parlamentu nebo komise. Tak se budeme snažit, aby jsme jim nevytvářeli zbytečnou byrokracii, ale oni jsou nastartováni a sami přes překážky per aspera ad astra se rvou na tu přeshraniční spolupráci a potřebují jenom, aby se o nich více vědělo, aby měli pevnější pravidla, to je ta definice, o které mluvila mm, eh, kolegyně Regner a já si myslím, že uděláme velice prospěšnou věc i pro trh zaměstnanosti v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Takže tyto dva body pořadu jednání tímto uzavírám a pokračujeme bodem číslo 7, zvážení pozměňovacích návrhů které se týkají preventivního rámce restrukturalizace druhé šance a zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace platební neschopnosti a oddlužení. A slovo má zpravodajka paní Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já bych ráda vám poskytla obecný přehled pozněcích návrhů, které byly předloženy k mému návrhu zprávy. Nejdříve chci srdečně poděkovat všem kolegům, kolegyním. Máme přes 300 pozměňujících návrhů, které se mi dostaly do rukou, což svědčí o vysokém zájmu eh, o tuto problematiku, kde jde právě o restrukturalizaci, poskytnutí druhé šance a opatření pro zvýšení účinnosti té restrukturalizace a odlužení. Já doufám, že se to povede a rovněž doufám, že v nejbližších týdnech a měsících se budeme pokoušet o kompromisy a že nás to posune o kus dál. V mnohých eh, pozměňovacích návrcích, tím chci začít, eh, se poukazuje na výjimečnou situaci, v níž se nacházejí malé a střední podniky z pohledu toho, čím se zabýváme. To mi připadá správně a i při prvním slyšení se neustále opakovalo, zdůrazňovalo, a rovněž i mnozí kolegové zde ve výboru hovoří o případném i vytvoření zvláštních podmínek pro malé střední podniky. Mm, pak jednotlivě se to i snaží prosazovat do té směrnice, což ale bude mnohem obtížnější. Máme tady pár návrhů, ale možná by se eh, hodilo dozvědět se více ze strany komise. Ono je to sice široce konzenzuální, že nechceme stížovat situaci a že chceme podpořit právě malé střední podniky, ale jakým způsobem na to tam možná se necháme inspirovat. Pak jsem viděla rovněž, eh, takový mám dojem, že mnozí kolegové, kolegyně sledávají, že restrukturalizace a ten postup, že by měl být doprovázen eh, nějakým správcem, likvidátorem, ale kdy má být zapojen, to se ještě musí probrat. Můj dojem ale spočívá v tom, že eh, tam se víceméně shodujeme a že se dá dospět eh, ke shodě. Pak maximální trvání těch mm, opatření, v rámci postupu restrukturalizačního tady to kolísa mezi 70 dny a 6 měsíců a to prodloužení maximálně ať už 100 dnů a nebo 18 měsíců. Tam jsou ještě věci, které musíme sjednotit a určitě se najde rozumné řešení. A pak máme návrhy pozměňovací, které počítají i s tím, že by se to mohlo týkat eh, právních osob a tady eh, fyzických osob a tady bych to nechala na komisi. Někteří kolegové říkají, že už by přece jen mělo být i závazné pro členské státy. Eh, tady jsem skeptická. Zda se to podaří prosadit jako závazné. Pak jsem se radovala z pozměňovacího návrhu 178. Tady, tady hovoříme o nejmenších podnikatelích, kteří ručí svým majetkem. To mně připadá nesmírně rozumné, to podpořím. A pak takové stěžejní téma, tady zatím nevím, jak to vyřešíme, ale určitě se to ještě bude mm, odvíjet z těch eh, diskusí i zde, i s stínovými zpravodaji, jsou práva zaměstnanců. Mnohé pozměňovací návrhy se tím zabývají a tady se například počítá i s tím, že zaměstnanci by měli už být zapojeni do těch um, preventivních opatření, které nastanou před restrukturalizací. Eh, komise rovněž uh, se drží koncepce nedotknutelnosti stávajících zaměstnaneckých práv, ale zároveň, že by neměly být vytvářena práva nová já si rovněž domnívám, že by měli být zaměstnanci nějakým způsobem zapojeni do toho procesu, ale ještě se musíme podívat na všechny ty pozměňovací návrhy a dát si čas na to zvážit, co bude účinné, co bude smysluplné, co bude dávat smysl, že jde o to, aby ta firma i nadále mohla prodávat, kupovat, působit na trhu a smysluplně fungovat, takže ta transparentnost a to zapojení nemohou jít jakoby eh, přesto Eh, ale na druhé straně, když jde o odlužování, tak to je možná trochu jiné. Ale eh, pokud by někdo kvůli transparentnosti eh, pak se oháněl nějakými argumenty, které poškodí postavení té firmy na trhu, tak to samozřejmě toho se musíme vyvarovat. Takže já podíváme se na všechny ty pozměňovací návrhy a jednotlivě se o tom budeme bavit. A poslední věc z mé strany a tam rovněž jsem obdržela mnoho pozměňovacích návrhů, to je téma, zda e, to odlužení může být e, stoprocentní. I tam jsou ty návrhy všelijaké. Například ta lhůta pro úplné odlužení byla nejvýše anebo minimálně tři a pak maximálně pět let i tam ta lhůta možná není rozhodující, ale myslím si, že se dá dospět k dohodě a že kompromisní řešení se najde. Z mého pohledu je nejdůležitější ten obecný celkový balíček a ta lhůta ho nesmí nabourat. Takže to by byla, pane předsedo, z pohledu té úvodní analýzy takové mm, načrtnutí toho, oč tam jde, co je důležité. Teď se ještě odehraje diskusi, já budu naslouchat a rozhodně všechny dotčené pozvu na schůzku stínových zpravodajů, abychom si v klidu mohli prohovořit ty pozměňovací návrhy a ještě i případnou duplikaci té se vyhneme, no a zkusíme se dopracovat. Ale jsem velice ráda, že ten konzens obecně vzato tady máme a že to je takové slibné do budoucna. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Děkuji. Paní Regner, prosím. Děkuji. Mm, hovořím zde jménem pana Kooperatyho, který je stínovým zpravodajem. Já sama za sebe podporuji řadu jeho pozměňovacích návrhů a předkládám některé i já, ale to, co teď říkám, je tedy jeho jménem. Je obrovsky důležité, abychom nastavili všechny potřebné nástroje pro restrukturalizaci Eh, podniků před formálním řízením o eh, insolvenci a o nesolventnosti tedy a je potřeba, abychom to nastavili dobře pro stabilní růst, pro stabilní ekonomiku a je potřeba, abychom byli velmi eh, citliví v tom, jak s tím budeme nakládat. Eh, chci říci, eh, tedy chci se vyjádřit eh, hlavně k roli pracovníků. Oni by měli hrát aktivní roli v procesu restrukturalizace, zejména by měli mít včasné informace a být, mít možnost včas se zapojit. Přivítáme zlepšení v této oblasti, která eh, zavádí zpravodaj. Kromě toho zde máme plán pro rozhodnutí, která povedou k zásadním změnám v kontraktuálních vztazích, ve smluvních vztazích. Pracovnice, na něž bude mít dopad, takovýto restrukturalizační plán by o něm měli mít možnost hlasovat. Takže to je opravdu zásadní role pro pracovníky. Obhajujeme zásadu, že kreditoři nejsou totéž a že bychom s nimi neměli nakládat stejně. my tedy věříme, že stejně jako komise, že tedy věřitelé mají různé kategorie a samozřejmě eh, je potřeba tyto kategorie dodržovat i co se týče eh, nároků. A e, pracovníci by měli být vždy v oddělené e, doložce a je potřeba, abychom jim tedy e, poskytli dostatek práv. Mm, tohle tedy je v podstatě takový běžný právní postup. Ono je velmi důležité, abychom to udělali zde na evropské úrovni. Podporujeme návrh komise pro eh, přiměřenou dobu eh, v této restrukturalizaci, ale to, bychom, eh, to by nemělo mít negativní dopad na mzdy, proto tedy říkáme, že bychom tam měli dát novou větu, která zajistí jasnou ochranu. Potom role jednotlivců a rodin. Hospodářská krize měla dopad na podniky, které vlastně ještě nyní se snažíme zpracovat na právní úrovni. Ono to mělo jasný dopad na rodiny a jednotlivce. My jsme si vědomi rozdílů mezi legislativou v členských státech Nemůžeme předpokládat jednotlivé, jedno, jednoduché transponování těchto pravidel z pravidel pro podniky na jednotlivce, to je jasné, ale něco bychom udělat měli, takže jenom spolu s panem Koferatem toto připomínám. Děkuji. Mario Pinto. Eu quero saudar também o trabalho da relatora, identifico-me com as suas preocupações. Děkuji. Gratuluji také paní zpravodajce k její práci. Souhlasím s obavami, které vyjádřila, i cíly, kterých chce dosáhnout. Pokusíme se k tomu přispět prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Hrozí tady ale jakýsi rozpor a s tím bychom se měli vypořádat. Jde tady o podniky, které budou spoléhat na tento proces, eh, že tady dostanou druhou šanci. Snažíme se zabránit nesolventnosti podniku, který by mohl být života schopný, pokud by měl druhou šanci. Je tomu tak, anebo prostě jenom uměle prodlužujeme život nějaké neživota schopné společnosti, která potom bude mít negativní dopad i na celý trh. Takovýto mechanismus tedy vyžaduje, že musíme detailně analyzovat příčiny dané situace. Protože někdy je lepší pro společnost, aby zbankrotovala, než aby protahovala svůj život, který prostě může jenom vést k tomu, že nebude platit věřitelům a tak dále. Já jsem ale takový eh, optimista od přírody a jsem tedy přesvědčen o tom, že bychom lidem měli dávat eh, druhou příležitost. Ale nejprve bychom měli překontrolovat, že není riziko, že se dostanou do stejné komplikované situace znovu. Pan Koperaty tady vyjádřil, že je potřeba vyslechnout pracovníky v tomto procesu. A s tím souhlasím, protože oni jsou opravdu zainteresovanou stranou. E, I oni musí tedy jaksi udržet tu společnost při životě. Je potřeba jim tedy poskytnout jasné pojistky i v případě, kdy eh, ta eh, společnost skončí v nesolvenci. Tady máme otázku například jejich nároků eh, v penzijních fondech. O ty by neměli přijít. protože to byly příspěvky, které oni si vyplatili vůči svým důchodům takže ty by měly mít nějakou dodatečnou ochranu. Nesmíme také zapomínat na zástupce pracovníků. Oni mají zkušenosti a právní status pro to, aby tedy předkládali návrhy, jak zlepšit celý proces. Pane předsedo, milí kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat paní Nibler za návrh zprávy mm, k této směrnici. Návrh směrnici stanoví, že eh, se eh, na žádost eh, dlužníka se přeruší, přeruší žaloba a podle mě to v podstatě by mohlo ohrozit jednání o restrukturalizaci podniku, protože eh, on mm, v podstatě on eh, eh, navrhne tedy, podá návrh na restrukturalizaci a na, mm, mm, měl by se dohodnout tedy s věřiteli a to by mohlo být problematické. Třeba věřitele, protože eh, ta kritéria pro eh, přerušení nebo nepřerušení toho řízení mm, proti, té, proti tomu jednotlivci, to není jasné a to se může všechno lišit eh, mezi členskými státy. A to by neumožnilo nějakou harmonizaci, o kterou nám tady jde. A právě proto si myslím, že je nutné mm, stanovit, že to soudní rozhodnutí zahájit řízení o restrukturalizaci, tak to také zároveň automaticky by mělo znamenat mm, přerušení řízení proti tomu dlužníkovi a i vlastně mm, přerušit i e, tu lhůtu, ve které on je povinen podat e, návrh, e, který se týká jeho insolvence. A aby mohlo skutečně začít se, s tím plánem restrukturalizace. A myslím si, že pokud je o lhůty, tady je lhůta, kterou má ten dlužník v rámci přerušení řízení a to je dva měsíce. A v případě soudního rozhodnutí prodloužit tuto lhůtu, tak ta lhůta může být až 6 měsíců. Nicméně mám za to, že tato lhůta je příliš krátká a podle mého soudu v některých případech to zabrání samotné restrukturalizaci. Také bych chtěl navrhnout, aby členské státy zavedly pravidla týkající se insolvence spotřebitelů, a to mm, co nejrychleji. Pokud jde o přerušení řízení proti dlužníkovi, když to eh, restrukturalizační řízení eh, bylo zahájeno soudem, tak já si myslím, že by bylo dobré i zde zakotvit možnost, aby ten, ty věřitele mohli požádat o e, zrušení tohoto rozhodnutí o přerušení řízení. Takže to v tomto smyslu předložím své návrhy. Děkuji. Uh, we have Mr. Děkuji je zde s námi pan Stein z DG Just. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za eh, tuto diskusi a početné pozměňovací návrhy. Rada, která se sejde eh, v tedy ve složení pro spravedlnost, která se bude věnovat těmto otázkám. A e, bude se také věnovat tedy e, tomu období e, pro uvolnění, bude se vlastně věnovat všem těm zásadním otázkám, které vzešly z pozměňovacích návrhů. Já se vlastně k tomu vyjádřím i tady, protože e, to tady zaznělo i v rámci diskuse. Ta života schopnost. Tady máme tedy celou řadu pozměňovacích návrhů. A e, samozřejmě e, si firma, která se tedy zažádá o tento proces restrukturalizace, se může nacházet v nejrůznějších situacích. Tam eh, samozřejmě mohou být firmy, které mají opravdu velkou pravděpodobnost, že je někdo, za, že tedy mohou být zachráněny před nesolventností a jiné třeba méně. Ono je to velmi těžké tak to přesně definovat, protože samozřejmě ta společnost už musí být nemocná pro to, aby eh, přistoupila k restrukturalizaci. Nemůže být zdravá, ale samozřejmě může být i příliš nemocná, eh, takže už je v podstatě v nesolvenci. A samozřejmě je potřeba taky, aby eh, jsme měli nějaký lék Mm, takže tady vlastně kolega hovořil o tom umělém prodlužování života společnosti. To vůbec není záměrem tohoto návrhu. Naopak nám jde o jasné rozlišení mezi těmi, kde už vlastně není žádná naděje na záchranu, kteří by měli jít do normálního řízení o nesolventnosti, ale mezi těmi a taky mezi těmi, kteří ještě šanci na záchranu mají. Ono tady vlastně jde o to, jak se to projeví v tom textu a já si myslím, že tady je určité riziko, pokud budeme příliš přesní, protože u některých těch definicí potom můžeme klást otázku, jaká tam je třeba jejich přidaná hodnota. My nechceme, aby to řízení bylo příliš, eh, eh, přinášelo velkou zátěž, zejména pro malé a střední podniky, protože pokud už se dostanete eh, třeba do Eh, nějaké právní bitvy o těch definicích, to už by samotné bylo eh, komplikací. Já myslím, že se k tomu nějakým způsobem ještě najde řešení. Ale eh, ještě jedna důležitá role zde je a tu sehrávají věřitelé. Protože pokud ta společnost už je příliš nemocná, věřitelé nebudou ochotni zapojit se do tohoto procesu pokud dostatečný počet e, věřitelů je ochotno vstoupit do daného procesu, tak už se dostáváme vlastně do té šedé zóny, mezi tedy e, v tom smyslu, že e, jsou tedy ve finančních problémech, ale ještě nejsou v nesolvenci. Co se týče toho clampdownu, Teď je tady vlastně otázka, zda by tam měla být nějaká většina pro eh, podporu eh, tohoto klemdánu. Tady vlastně můžeme mít. Zda by tam tedy byly třídy věřitelů, které to podpoří a jiné, které to zase nepodpoří. My si myslíme uvědomit, že už v textu je uh, Ehm, flexibilita zapracována. Členské státy si to potom musí sami regulovat podle toho, jak považují za vhodné. A ta směrnice o minimální harmonizaci předpokládá dvě třídy, zajištění a nezajištění. A já si myslím, že řada členských států v řadě případů nebude mít více než tyto dvě třídy. A to je potom komplikované, protože když máte většinu dvou, to jsou prostě dva. Takže tím úplně podkopete ehm, celý tenhle ten eh, koncept eh, toho clampdownu napříč třídami. Eh, co se týče těch období, To je zase otázka pro mm, diskusy. My jsme tady vlastně měli už to o, o, období absolutoria, na kterém se shodla rada před několika lety. V tuto chvíli bych asi řekl, že není dobré mít nějaké minimální období. Mělo, měly by tady být aspoň tři my prostě chceme dosáhnout tomu, abychom měli tu druhou šanci a eh, ono to klidně může být třeba 10-12 let, může to být mnohem delší období. A eh, my si tedy myslíme, že musí být třeba nějaké eh, maximální období, a my si myslíme, že jsme tady dosáhli dobré rovnováhy s tou nabídkou tří let. Potom pan, paní zpravodajka vlastně už přeskytla, poskytla poměrně dobrý přehled toho, co přináší pozměňovací návrhy. A když se podíváme na ty návrhy, tak se ukazuje, že to asi není, že ten původní návrh asi nebyl špatný. A jak se všemi otázkami, my jsme samozřejmě ochotni eh, pomoci i v, eh, v tomto. Malé a střední podniky, to je priorita pro komisi. I v tom našem návrhu, proto tam máme několik ustanovení, která se zaměřují konkrétně na malé a střední podniky třeba ten modelový restrukturalizační plán, který by byl velmi výhodný pro malé a střední podniky. My se chceme zase pustit do další diskusy, abychom to ještě zlepšili. Když hovoříte o některých jiných věcech, například eh, povinné mm, nesolventnosti a ve chvíli, kdy se k tomu dostanete, pokud požadet, budete klást větší a větší požadavky, tak tím to samozřejmě bude nákladnější pro malé a střední podniky. Ještě stručně dva body. jak chránit eh, zájmy věřitelů ehm, a zejména eh, tedy těch eh, zajištěných ehm, kreditorů, věřitelů, protože je potřeba tedy s nimi nakládat úplně jinak. musíme je tedy nějakým způsobem začlenit do toho procesu a musíme se podívat i na důsledky nezajištěných věřitelů. Ty jsou většinou slabí a také si zaslouží férovou roli v tom procesu. Já si tedy myslím, že je dobré mít férové řešení pro všechny a mít eh, tam eh, všechny věřitele. A konečně role pracovníků. My jsme opravdu se hodně snažili, abychom eh, řekli, že tohleto eh, nebude mít žádný dopad na práva pracovníků, eh, která jsou garantována evropskými smlouvami a zákony vlastně o čem se teďka tady bavíme, je, že by mohli mít ještě dodatečná práva nad rámec toho, co už je zajištěno. Rozhodně o žádná práva nepřijdou. Tady vlastně jde třeba o rozhodovací pravomoci a podobně. Potom tady máme tedy návrh mít mm, pracovníky jako eh, dodatečnou třídu, my si myslíme, že řada pozměňovacích návrhů, které eh, máme před sebou, jsou v podstatě jakýmsi vyjasněním práv, která eh, pracovníci už mají v tom návrhu, tak, eh, jako, tak jak stojí. Samozřejmě my vítáme jakékoliv návrhy dalšího vyjasnění, ale upozorňuji, že nemůžeme překl- překročit jaksi působnost tohoto návrhu nemůžeme jim poskytnout eh, třeba eh, nějaké privilegované postavení eh, vůči věřitelům, protože tím bychom samozřejmě už zase zabíhali nebo omezovali potenciálně práva věřitelů. To už je úplně jiná diskuse, tím by se to obrovsky zkomplikovalo. A já si myslím, že je velmi těžké tady eh, nějakým způsobem manipulovat s, eh, tím, s, těma kategori, s těmi kategoriemi eh, těch tříd. Určitě stojí za to pobavit se o tom, co bychom ještě mohli udělat pro posílení práv pracovníků, ale v rámci toho, co už máme. Das Mrs. Děkuji. Přála by si paní Nýbler k tomu ještě něco dodat? Vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda využila té příležitosti, abych ještě jednou poděkovala všem kolegům, kolegyním za komentáře, kterými tady přispěli. Moc mi pomohli a zároveň už chci předeslat, že na leden naplánuji schůzku, kdy si spolu sedneme a pustíme se do diskuse o všech těch tématech. Je rovněž důležité poslechnout si komisi ty obrysy, jak oni si to představují. Tady neustále si musíme připomínat, že nehovoříme o insolvenčním e, řízení jako samotném. Hovoříme o preventivním rámci a o té fázi před samotným insolvenčním řízením. Takže tady si musíme dát pozor, abychom nedosáhli opak míněného a narušili insolvenční řízení, jak už je právně upraveno. Prozba na komisi téma práva zaměstnanců a pracovníků už se nějakým způsobem neustále rozšiřuje. Já dobře znám německé insolvenční zákonodárství, nevím toho moc o tom, jak to vypadá v jiných zemích a mnoho by mi pomohlo, abych si mohla situaci lépe objasnit. Nevím, zda to někde je, ale mohla bych dostat přehled o právech pracovníků v těch klasických insolvenčních postupech a řízeních, jak vypadají v různých zemích a tím bychom mohli pak se pokoušet o nějakou harmonizaci či o podchycení toho i v našem dokumentu. Tak to bych byla vděčná tím bychom si usnadnili diskusi. Takže i tam se budu těšit na další dialog. Už jsem se doslechla, že i bulharské předsednictví rady, tady hm, hovořím směrem ke kolegovi Radevovi, i ta chce velice angažovaně tuto politiku, hm, tuto problematiku doprovázet. A na radě rovněž doufejme se rozproudí diskuse a možná i dokonce v prvním pololetí by se mohlo povést, nevím, zda to vše uzavřít. To by bylo snad trochu troufalé, ale alespoň se třeba dostat do té fáze trialogu, tak abychom to posunuli dál, to by mi připadalo velice krátné. Tedy pouze zopakuji, budu se těšit na další diskuse se všemi kolegy, které to zajímá, no a doufám, že se to povede dotáhnout do úspěšného konce a to už od začátku příštího roku. Děkuji. Tento bod je tedy uzavřen. Pokračujeme bodem číslo 9. Výměna názorů o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky prodeje na dálku. Dávám slovo paní Hautala. Ano, děkuji. 31. října komise přišla s pozměněným návrhem tohoto legislativního konceptu. Tam to nebylo ani tak neočekávané. Právě naopak jde o to, že eh, rozsah působnosti byl rozšířen nikoli pouze na prodej online, ale na jakýkoliv typ prodeje. Tedy jedno slovo z článku 1 se změnilo a nyní už se nedá hovořit o prodeji dálkovém na dálku, ale o prodeji jakémkoliv. Což by mělo záležitosti zjednodušit, protože tím jednak budeme schopni eh, harmonizovat prodej online a offline, což usnadní život jak spotřebitelům, tak i prodejcům, ale nyní se zdá, že mimochodem trochu mě ruší ten hluk, pane předsedo, možná byste se mohl obrátit mm, předseda. Omlouvám se všem, kteří jsou eh, v diskusi, ale rád bych, abyste se přesunuli míst, mimo tuto místnost. Dvě dámy u vchodu, které eh, hovoří tak intenzivně, že mi ani nenaslouchají. Ano, děkuji vám, budu pokračovat, říká paní Hautala. Tedy, když komise přišla v červenci roku 2016 tím úvodním návrhem, tak tehdy se kolem toho nic nerozvířilo. A rozhodně ne mimo zdi parlamentu či rady. Ale nyní se zdá, že jsme se dočkali situaci, kde i členské státy si uvědomují, jak je ta problematika relevantní. No a opravdu, že jedná se tady o úplné mm, mm, proskoumání a nový um, přístup k té legislativě týkající se prodeje. My se toho musíme ujmout, využít toho a nastavit tam takovou rovnováhu, kterou si ustojíme, práv tedy a povinností a pokusíme se o to. Rada tedy konečně sama začíná debatovat nad tímto návrhem. Myslím, že před týdnem se koná první výměna názoru, druhá proběhne v prosinci. My tedy s nimi držíme krok A nyní už konkrétně, v čem spočívá můj návrh? Máme nový pozměněný návrh nyní už. A proto si myslím, že dvou důvodů stojí za to prodloužit či nastavit novou lhůtu pro pozměňující návrhy. První důvod proto je, že některé články a úvodní ustanovení byla změněna, byly změněny, což by bylo limitující, kdybychom to neposunuli ono už by to byl prozinec 12. je to velice těsné. A druhý důvod je, že bychom neměli uspěchat eh, článek 54, eh, který je základem pro náš výbor v směru k IMKU. Protože když chceme tam dávat tu subsidiaritu a pak máme hm, Vánoce, tedy 24. prosince, toho, to bychom dodrželi, pokud by ta lhůta pro podávání těch pozměněných návrhů byla kratší a pak by se hlasovalo pouze, já se na to teď ještě podívám, návrh hlasování ve výboru 25. ledna. Takže bychom měli k té subsidiaritě dost času, no a stejně je tam zodpovědná komise, takže to dává smysl. Mě by nepřekvapilo, kdyby tam byly k tomu připomínky k subsidiaritě, protože o čem se tady v podstatě bavíme? O úrovni harmonizace spotřebitelské legislativy. A jak všichni víme, máme zde členské státy, které chrání spotřebitele na vyšší úrovni než jiné a to je eh, v různých ohledech a v různých členských státech, pravda. Takže to by uspokojilo i naše procedury zde v Evropském parlamentu, že by se naše stanovisko dostalo k hlasování na konci ledna a tím bychom mohli pak podat výboru IMKO své pozměňovací návrhy ještě před tím jejich hlasováním v únoru a na plenárko by se to dostalo někdy na jaře. Takže si dovolím vám připomenout, že se jedná o souběžná, eh, souběžný podstup se směrou mm, směrnicí, která už je v pokročilém stádiu, totiž prodej online digitálního obsahu. Mnozí z vás jsou s ní obeznámeni a tam už běží vyjednávání mezi radou a parlamentem. Já musím říci, že se mi ulevilo, že se, mi, že se nám podařilo už se vypořádat s tím digitálním obsahem a nyní se můžeme soustředit s tím hmotným zbožím. Chtěli jsme se zabývat všem, vším, ale nyní se můžeme podívat na konkrétní požadavky a aspekty prodeje toho hmotného zboží, jak online, tak i jiným způsobem. Děkuji, pan Raděk. Děkuji, předsedatel, uvažajeme kolegy, dokladčka Sanka od strany... Děkuji. Eh, eh, eh, stínový zpravodaj za EPP, pan Korka, mě požádal, abych přečetl jeho stanovisko. Milí kolegové, jakožto stínový zpravodaj za EPP ke stanovisku, které se týkají určitých eh, aspektů mm, prodeje zboží, tak mm, musím poděkovat eh, komisi eh, za tento návrh. Je to konkrétní krok směrem k vnitřnímu trhu, který bude více integrovaný v EU. A podporuji zcela článek 21, který eh, eh, zde hm, eh, tuto směrnici vylepšuje a hm, hm, dojde k úplné harmonizaci prodeje online a prodeje v kamenných obchodech, takže bude to určitá lepší právní jistota pro obchodníky a pro spotřebitele také budeme i garantovat bezproblémový přechod směrem k přeshraničnímu prodeji. A harmonizovaná pravidla budou garantovat rovnost podmínek pro všechny podniky, což je zcela zásadní, pokud chceme vytvořit funkční vnitřní trh. A pro spotřebitele tato směrnice, tato, tato novela, bude garantovat eh, stejnou míru právní ochrany během prodeje online, respektive koupě online a o koupě v kamenných obchodech. Je třeba zároveň posílit eh, důvěru spotřebitele, když si kupuje zboží online, aby jejich práva byla respektována i zde, v tomto typu transakce, také i to určitě bude mít pozitivní Eh, efekt na vyšší míru, na, vě, na větší obchody přes hranice. Potom hm, zde máme článek 15, eh, životnost. Podle studie dopadu, kterou, která byla předložena v září, tak eh, tato záruka může mít pozitivní dopady na celý vnitřní trh. Já budu netrpělivě čekat na spolupráci se spravodajkou, jste, stejně s ostatními stínovými. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Regner. Děkuji, paní Regner. Děkuji. Já tentokrát hovořím jménem Evelyn Gebhardt k tomuto tématu. Naše politická skupina se vždy zasazovala o to, aby byl příslušně rozšířen rozsah působnosti. Nesmí tam být rozkol mezi prodejem online a offline. Nemusím to ani zdůvodňovat. to už se tolikrát zde opakovalo tedy odbourávání těch překážek a e, rovněž vyrovnávání těch prodejních kanálů. Tam už se v tom nikdo nevyzná ani, co je offline, co je online a pro spotřebitele to znamená nejistotu. Jinými slovy, my se důsledně zasazujeme za eh, příslušné rozšíření rozsahu působnosti. Tím pádem samozřejmě vítáme eh, změny, které zde přinesla Evropská komise a byly posíleny dopadovou studií Evropského parlamentu a potvrzeny. A nyní k těm pozměcí návrhům. Potřebujeme prodloužení minimálně o týden to ale z toho, jak jsem to pochopila, by mělo být možné. Pak bych ráda rovněž snad poukázala na to, že je třeba ještě důkladně zvážit, zda to odbourání té mm, směrnice o prodeji spotřebního zboží nespůsobí právní mezery a že bychom neměli přejímat některé pasáže textu z této směrnice a to by mělo být přípustné. Děkuji, paní Regner. Z toho, jak to chápu, koncepce reprezentativní demokracie, to už je nová jakoby úroveň obsahu. Ještě někdo by se rád vyjádřil? Ještě než dám slovo paní Hautala, snad by se ráda vyjádřila komise k této věci. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda uvítala ten dobrý pokrok, kterého je dosahováno v tom balíčku di- digitálního obsahu. Jak už jste se zmínili zde, parlament nedávno schválil svůj návrh, tedy začal trialog, probíhá to hladce, nekontroverzně a doufáme, že dosáhneme brzy znatelných pokroků. Jak už paní Hautala poukázala, je důležité, že to hezky vedeme párově i s touto směrnicí, s tímto návrhem. Jak víte, ty dva návrhy jsou úzce proto je, propojeny a parlament na ně vždy nahlížel jako na balíček a mnohé o čem hovoříme v tomto návrhu, je úzce propojeno. Nyní paní Hautala sama upozornila, že rada je ochotna zabývat se eh, řešeními, nosnými řešeními. Takže je důležité, že i parlament se tímto návrhem zabývá a bude záležet na tom, aby co nejrychleji sám přijal stanovisko. Co bych ráda podotkla. Mnozí z vás se o tom zmiňovali. Zkušenosti, zejména hovoříme-li o dodávání um, digitálního obsahu na základě smlouvy, tam je důležité najít řešení. Komise by ráda dosáhla vysoké úrovně ochrany spotřebitelů ve všech členských státech, ale zároveň by chtěla usnadnit jak spotřebitelům i podnikům prodávat po celé EU. A jsme přesvědčeni, že takovéto rovnovážné a flexibilní řešení je v dosahu. A rádi bychom ty záležitosti s vámi dále probírali, jak se to ukáže nutné. Děkuji. Paní Hautalo, než se ujmete slova vy, mě sekretariát informoval, že by případně mohlo být možné prodloužit lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů do 15. prosince. Ale pak by překlad byl k dispozici až v tom štrasburském lednovém týdnu. No a samozřejmě je třeba zdůraznit i skutečnost, že nová lhůta pro podávání pozměňujících návrhů se týká pouze té části pozměněné komisy. Tedy vše znovu neotevíráme. To jenom chci tady rozlišit, ale teď už vám dám slovo. Já bych si velice přála, abychom měli čas prodloužit lhůtu na podávání pozměňovacích návrhů v souladu s tímto návrhem, ale opravdu pak se dostáváme do potíží, protože my zároveň musíme mít dost času, abychom mohli vyjednat kompromisy. A to se musí nějak vyvážit, takže mám mírné obavy. Samozřejmě kolegové by mohli se hájit, případně používat jako argument skutečnost, že není k dispozici překlad. Takže nevím, jak chceme to řešení načasovat. V lednu potřebujeme hlasovat. My jsme bojovali za to, aby IMKO své hlasování odložilo na později a tím pádem máme takový těsný mm, harmonogram a jsme v kleštích. Paní Regner přišla s tím návrhem. Pokud ale by to znamenalo takto velký posun v dostupnosti překladu, tak mám obavy. Tedy váš návrh je nechat tu lhůtu v stávající podobě? Tedy 12. prosinec 17 hodin. 12. prosince 17 hodin, ano, to bych řekla s omluvou že bych byla pro takové řešení, že jinak by se ta práce nezvládla. Chcete se ještě k něčemu vyjádřit? Pouze obsahově k jedné věci. Víte, že parlament už provedl studie, i dopadové studie a analýzy eh, k té takzvané záruce eh, životnosti. A z politických důvodů ten návrh o digitálním obsahu nezahrnuje tento typ záruky trvanlivosti. Ale já bych zde ráda dospěla k kompromisu tak, aby zde v tom návrhu na hmotné zboží se tento návrh přece jen objevil, protože tady ta diskuse běží o trvanlivosti zboží, o životnosti zboží, má to i dopad na životní prostředí, na udržitelnost neříkám, že se to dá vyřešit pouze zde, tu trvanlivost, ale můžeme se o to pokusit, alespoň částečně a já to mám v úmyslu. Paní Regner, chcete k tomu něco dodat? Ano, pouze velice stručně a nikoli obsahově, pouze té lhůty na podávání 11. prosince by byl dobrý pragmaticky, abychom měli trošku času ano, já Heidi plně chápu. Sekretariát navrhuje, abychom v takovém případě nastavili lhůtu na 11. prosince v 19 hodin, tak aby skupiny měly ještě ty dodatečné dvě hodiny. No a tím pádem můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a pokračujeme bodem 10 výměna názoru ke svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii. A ještě jednou udělují slova paní Hautala. Dej. Děkuji, vypadá to, že to je můj den. Ano, eh, výbor Jury rozhodl, že vydá stanovisko ke zprávě, která eh, je z výboru Libé eh, o pluralitě médií a svobodě médií v EU zpravodaj ve výboru Libe je Barbara Spinelli z GUE a e, také i výbor e, pro kulturu a školství také se rozhodl vydat své stanovisko a tam jmenovali pana mm, Maltéze z GUE. Takže toto téma podle mě je třeba přehodnocovat mm, čas od času, protože dochází k vývoji. A tady teď diskutujeme o něčem, co skutečně e, je v samotném jádru právního státu a demokracie. Pluralita médií a svoboda médií je e, důležitým pilířem, e, o které se opírá právo na svobodu projevu. A pokud tento pilíř bude oslaben, tak je zde velké riziko, že někdo se bude snažit omezovat i svobodu projevu. Eh, v nedávné době máme několik příkladů. Eh, zcela eh, šokující vražda investigativní novinářky, Daphne Galicia na Maltě, to je tak mm, toho důkazem a investigativní mm, žurnalistika je velice ohrožena. A pa, zpráva parlamentu o ochraně whistleblowerů také jde tímto směrem v podstatě. Dále máme zde členské státy, kde dochází k alarmující koncentraci med v médiích, což vede k situacím, kdy nezávislost médií je vážně ohrožena. A také chci zmínit, že zde svoboda médií e, například je na předních žebříčcích e, těch různých průzkumů a říká se, že je to dost problém, třeba v mé zemi ve Finsku, e, tak mm, velice nás poškozuje tady to vnímání i, e, protože i premiér třeba se snaží ovlivňovat obsah e, toho, co vysílá veřejn, veřejnoprávní média. A takže mm, samozřejmě čas od času je třeba potřeba nějaká striktní e, kontrola, ale kontrola obsahu a žurnalistiky to neslouží vůbec svobodě sdělacích prostředků. A máme spoustu příkladů, které musíme takto řešit. A já jsem tedy schromáždila první náměty, čeho by se to mělo týkat. Za prvé eh, je důležité, abychom eh, vyjádřili obavu mm, před takovými legislativními či administrativními zásahy, <clears throat> která by se snažila přímo či nepřímo ovlivňovat či omezovat média. Také bychom mohli zmínit kauzy, kdy, eh, nega, kdy to kdy eh, negativní dopad nebyl záměrem legislativy, ale prostě to nastalo kvůli podmínkám, eh, kvůli situaci, ve které operují ta média. Když jsem začala se tím zabývat, tak jsem shledala, že téma ochrany whistleblowerů je něco, co také musíme tam zdůraznit, ochrana žurnalistických zdrojů. A jako výbor odpovědný za kauzy imunity, tak my často řešíme právě mm, nadsti utrhání, mm, tento typ žalob. A toto e, lze, toto lze zneužít často na to, aby byly kritické hlasy umlčovány. Parlament nedávno vydal zprávu na téma svobody sdělovacích prostředků, kde řekl, že členské státy, tam, kde nadstí utrhání je e, e, trestný čin, že by se to mělo e, zrušit jako skutková podstata. Ano, to je e, apel i Rady Evropy. Takže, nebo pom, pomluva tedy, že to by se mělo zrušit. A dále Samozřejmě v médiích existují, má existovat pluralita, tedy i menšiny tam mají mít přístup, a, e, ať jde o kulturní, sexuální, lingvistické menšiny či politické menšiny. Ano, a nakonec koncentrace médií. Nejenom bychom se měli zabývat tradičními e, firmami, které vlastní média, ale jinými, třeba které vlastní sociální média. Potom otázka reklamy eh, na sociálních médiích. A to je třeba se dívat také prismatem eh, svobody médií a plurality médií. A mě by zajímalo, zda někdo z vás třeba by měl pro mě nějakou inspiraci. Samozřejmě to bude velice krátké stanovisko, ale to nám nebrání, abychom ten návrh nějak ještě pozměnili, aby byl komplexnější. Děkuji. Pan Marinho Pinto. Bom, este é um tema, eh, presidente e caros... Pane předsedo, kolegové, to je velice závažné téma v dnešní době. Teď jsem byl na diskusi ve frakci, kdy jsme, eh, kdy poslanci z mé země pořád řeší manipulaci komunikací, manipulaci informací, fake news v demokracii a v právním státě. Máme dostatek informací, samozřejmě, ale mm, e, budeme mít dostatek informací, pokud bude zajištěna svoboda tisku, ale to lze zneužívat. Hm, především je třeba zaručit svobodu eh, novinářské profese, aby mohli objektivně poskytovat informace, které jsou v zájmu společnosti. A prostřednictvím těchto, společ- těchto informací občané, tedy společnosti, bude formovat eh, vlastní kolektivní povědomí a to povede k sociálnímu pokroku a budou schopni lépe se politicky rozhodovat třeba při volbách. Máme zde několik problémů spojených se svobodou. Za prvé, svoboda mm, tím, že je třeba bránit novináře před eh, mocí, mocí politickou, náboženskou a jsou další, které existují ve společnosti. A mm, Většinou je zde eh, tendence získávat, eh, aby psali příznivě o nich. A jejich role přece musí být nezávislý a nebýt ovlivňováni těmito zájmy. A potom je to také téma mm, eh, interní nezávislosti novináře, to znamená proti managementu třeba proti vlastníkům toho média. A to e, samozřejmě podmiňuje i e, volný výkon profese. Jejich zájmy často nejsou v souladu. A potom byste měli existovat právní struktury, které budou garantovat, e, že svoboda médií je skutečná a do, dodatečné záruky pro novináře. Ne nějaká privilegia, ale garanci, že skutečně novinář bude schopen produkovat svobodně, nezávislé informace. Jsou zde i etické otázky jako ve všech profesích a musíme vytvářet, vytvořit mechanismy, které budou schopny oddělit to schnilé z této profese eh, novináři, kteří v podstatě píšou mm, to, aby ší, mm, co se hodí někomu, kdo eh, prostřednictvím nich si chce dělat reklamu nebo šířit propagandu. A fake news, které se tak množí na internetu. Zde musíme bojovat proti těmto desinformacím, protože eh, to je způsob, jak zabít svobodu. To není nic nového. Já jsem byl novinářem a vždycky jsem toto zažíval, takovéto desinformace eh, v mé zemi byla jich spousta, jakože Nelson Mandela je nebezpečným teroristou, nebo potom sovětská propaganda v Evropě. že Sovětská, eh, Sovětský svaz má agenty v Evropě a podobně. Takže to všechno byly takové dezinformace a také i klamavá reklama. To všechno zažíváme každý den. Ale co bychom neměli dělat, je na základě reality, reality, vstávající reality, na šíření fake news se používá hlavně internet, tak bychom měli Neměli bychom eh, po touto zámykou omezovat svobodu médií, protože eh, média budou svobodná pouze, pokud budou novináři nezávislí. Otázka nestranosti a naopak podjatosti. Nejhorší forma podjatosti jsou lidé, kteří dávají pouze částečnou pravdu, kterou si nějak poupraví. Samozřejmě kamera může lhát lépe než psací stroj. Když nabídnete pouze část reality, tak eh, lidé se nedozví celou pravdu. Když teď třeba tady hodně chceme bojovat proti eh, fake news, proti infiltraci lží, eh, Eh, tak musíme tomu, proti tomu bojovat, ale, eh, ale nesmíme po touto záminkou spochybňovat svobodu tisku, tedy právo občanů na objektivní, svobodné informace. Děkuji. Thank you, Mrs. Regner. Děkuji, paní Regner. you, Děkuji. No, toto téma je obrovsky důležité. A máme tady, myslím, jednu stránku k dispozici, takže musíme eh, opravdu se zaměřit jenom na to nejdůležitější, protože to musí být krátký text. Já prvně podporuji Heidi, co se týče pomluv, ochrany whistleblowerů a ochrany eh, svobody médií a Doplním ještě jeden aspekt a to jsou pracovní podmínky novinářů a těch, kteří se starají o svobodu médií, protože vývoj v posledních několika letech je takový, že jejich práce je stále těžší. Je tedy těžší eh, dělat důkladné rešerše a když tedy máme třeba eh, vlastníka nějakých novin, který se třeba chce zaměřit na určité téma nebo naopak chce vyhnout jinému tématu, tak eh, potom eh, je eh, vlastně umožní novinářům se tomu věnovat nebo se tomu nebudou věnovat. A i kdyby jim to umožnil, často prostě na to nemají ani čas, ani zdroje. Kromě toho potom dochází k tomu problému šíření pomluv, a pohybuje se to tedy tímto nebezpečným směrem. K tomu, co říkal kolega Marině, já jsem tomu možná dobře nerozuměla, ale je potřeba rozlišovat fake news a false news. Fake news to jsou opravdu jsou tedy nesprávné zprávy, které se ale šíří záměrně prostě někdo je vypustí třeba do internetu a chce, aby si lidé tyto eh, chybné věci mysleli. Je to tedy politicky využíváno, aby se eh, debata směřovala určitým směrem. Pan Lebreton, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo svoboda médií, to je zásadní a je třeba se snažit je chránit. Jsou zde dva prostředky, eh, mm, které vynalezla eh, demokracie, což je samozřejmě ta ochrana těch whistleblowerů, mm, a potom i Mm, eh, ochrana eh, novinářského eh, tajemství. To je zásadní. Když stát není schopen toto chránit, tak je třeba si dělat starosti. Ve Francii, zjišťuji, v posledních letech došlo k velkému pokroku v těchto dvou oblastech, ale nicméně, kromě toho, zde je velice špatný problém a to je koncentrace. To je mm, něco, čeho se musíme bát. Koncentrace Eh, médií v rukách velkých eh, magnátů. To eh, i omezuje pluralitu, různorodost médií. V mé zemi ve Francii jsme měli nedávno pár skandálů právě proto, poněvadž finančníci, kteří vlastní tisk, tak právě tlačí na novináře, třeba by stáhli určité články nebo je přepsali a to je velice zneklidňující fakt. A každý rok Eh, eh, reporter Sans Frontier eh, dělá takové pořadí a Francie každý rok padá v tom pořadí, což ukazuje, že tady máme velký problém. Také vás chci upozornit na další jev, který vidím ve Francii. Já nevím, zda to existuje v jiných státech, a to je problém toho státu, který se chová velice konformně, protože my jsme odhlasovali mm, mm, mm, prostě zákony, které e, v podstatě e, vnucují oficiální pravdu. A když někdo se odchýlí od té oficiální pravdy, tak hm, dokonce se vystavuje trestnímu stíhání. Nedávný historik ve Francii byl trestně stíhán, protože jeho historické rešerše byly proti oficiální pravdě, kterou vnucuje náš zákon, takzvaný zákon na paměť, na paměti národa. Takže o tom je třeba se zamyslet také. Další příklad a pochopíte, do jaké míry to může být nebezpečné. Ve Francii máme zákon eh, naší historické paměti, který byl odsouhlasen a který říká, že kolonizace měla dobré aspekty. A dokonce se to má učit ve školách takto. Takže to vzbudilo velký skandál, takže tato pasáž musela být zrušena, ale to by nás mělo vést k zamyšlení. Závěrem bych řekl, že i my musíme si dávat pozor, protože když chceme hlasovat o normách, které e, třeba postihují ty projevy nenávisti, no to je velice nebezpečné, protože co to je projev nenávisti? No to může být zneužito, to je vágní a to je i v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která chrání svobodu svobodu projevu i lze projevovat myšlenky, které šokují nebo zneklidňují. Je třeba trestně stíhat objektivně prověřo, eh, ověřitelné eh, věci, jako třeba to, když někdo nabádá k terorismu, ale takové eh, vágní pojmenování jako mm, projev nenávisti, no to je špatné a protože v mé zemi stát tedy, jak si se chová takto velice konformně vůči historii, tak to by mohlo být nebezpečné. Fake news. No já si myslím, myslím, že je třeba bojovat proti špatným zprávám a to prostřednictvím svobody projevu. A ne tím, že to budeme trestně stíhat, budeme zavádět nové skutkové podstaty, což bychom se minuli cílem, protože chceme, potom bychom zabili svobody ve jménu svobody projevu. Děkuji. Pan Zvěvka, stručně. Děkuji, paní předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já si tady poslouchám kolegyně a kolegy a celou dobu uvažuji, co bych pak měl paní Hautala říci za sebe, co bych si mohl přát, aby v tom stanovisku bylo. No a v podstatě jsem došel k závěru, že to nebude možné, protože pokud má to stanovisko být stručné a téma je tak obšírné, my buď k tomu přistoupíme v podstatě symbolickým způsobem, anebo zjistíme, že naše stanovisko bude jenom takovou ozdůbkou k tomu, čím se zabývá výbor Libe. Ale to zatím nechme stranou. Proč? Protože toto téma, stejně jako všichni to už zdůrazňujete, je nesmírně závažné. Klidně se snad dá hovořit o tom, že pluralismus médií by měl být zachován. Můžeme mít sice námitky, co se týče rozsahu toho pluralismu v různých členských státech, státech nicméně mediální pluralismus jako takový existuje. Bohužel však s tímto pluralismem na něj navazují úplně jiné záležitosti, a totiž konkrétně záležitosti, které rozhodně negativním způsobem ovlivňují fungování médií a zejména veřejnoprávních médií. Já nemám nic proti, aby každá politická politická strana či každý společenské nějaké hnutí měli vlastní mediální prostor, nějaké noviny či bilten, internetový portál, rozhlasovou stanici a tak dále, ale tím, že to bude zcela jasně konstatováno takzvaně na obálce, tedy že bude jasné čtenáři, z jakého zorného úhlu vychází ten, který um, autor či vydavatel a že chce si tu realitu utvářet v souvislosti s nějakou politickou ideologií, ke které se zcela veřejně zná. Co je ale horší, je, že některá eh, veřejnoprávní média, u nichž by som čekali maximální objektivitu a zdroj informací, se stávají médií kontrolovanými vládou. Tady jste rovněž zmiňovala, že v nějaké zemi dokonce i premiér či jeho úřad se snažili ovlivnit obsah nějakých zpráv. Ale co je ještě horší, to stádium, totiž kdy se média stávají v podstatě stranickými médii. A to jsou média, která víceméně jsou pod úplnou nadvládou vládnoucí strany v zemi. A tím už se dostáváme do úplně jiné situace. A tam se to rovněž musí v našem stanovisku objevit, že toto je absolutně nepřípustné. A druhá věc, ta se pojí se svobodou projevu. Já už 20 let, já jsem celých 20 let pracoval jako novinář a měl jsem kontakt s různým prostředím a i jsme se zabývali, a já jsem ji sledoval, tu diskusi o svobodě projevu. A tam vždy v závěru se hovoří o určitých mantinelech, totiž, že tato svoboda projevu má být omezována zodpovědností za obsah toho projevu. Proto tady přece jen se nedokážu stotožnit s kolegou Willebretonem, když on říká, že bychom neměli zde nějakým způsobem se pouštět do potírání projevu nenávisti. Že by se to nemělo legislativním způsobem podchycovat, ať už v mm, trestní mm, podstatě a tak dále. Já se omlouvám, ale pokud někdo chce přímo volat po nenávisti proti cizincům, ať už se jedná o jinou rasu, jinou barvu kůže, jiné náboženské vyznání a tak dále, tak já se omlouvám, ale to bychom měli akceptovat to bychom neměli trestat, to bychom neměli potírat, s tím já rozhodně souhlasit nemůžu. Zodpovědnost za to, jak se projevujeme, má úzkou souvislost s trestní odpovědností a já osobně, co by novinář, nemám nejmenších pochyb, že zajištění novinářům možnost uplatňovat svobodu působení je jednou věcí, předseda přerušuje. Za několik vteřin, pane Zvěvko, eh, zde budeme muset přerušit. Ano, já už končím. Ono je to obtížná záležitost, protože nejčastěji je to tak, že novináři jsou často pod vlivem, bývají pod vlivem, ať už nakladatele nebo vydavatele, nebo někým, kdo je nějakým kamarádem či propojen s tím novinářem, takže taková stoprocentní svoboda, to je obtížná kategorie. Ale ta povinnost snažit se prezentovat pravdu, ověřovat informace, než budou zveřejněny, tak z toho novinář nemůže být eh, omluven ani sproštěn. Ano, já budu mít dvě krátké poznámky. Za prvé, váže se to i s otázkou bezpečnosti, protože žena eh, lež se stala oficiálním nástrojem nikoli pouze kremelské propagandy, ale i e, Gerasimovy kremelské doktríny, která vychází se lží. Takže i tam se to musí někde objevit. Zodpovědnost médií. A neměli bychom hovořit pouze právě o svobodě médií, ale i o odpovědnosti médií. A třetí věc, tam jsem to úplně nepochopil, co řekl pan Marino. A e, v, ve vztahu k Sovětskému svazu v tom tlumočení se objevilo, že je fake news, že sovětský svaz měla agenty v Evropě. To nevím, jestli nebyla nějaká myšlenková zkratka, protože je jasné, že jeden německý agent je v současné době zpátky v Ruské federaci, takže tam je to snad jasné. Budeme pokračovat a teď už nebude tlumočení, takže Eh, pane předsedo. Já, co jsem se snažil vyjádřit, já vám to ještě vysvětlím. Totiž, když eh, ještě existoval Sovětský svaz, tak Evropa byla zaplavována těmi false news, těmi nesprávnými zprávami. A dnes musíme být připraveni si s tím problémem poradit jako se záležitostí, která doprovází svobodu tisku.